Uh, ladies and gentlemen, I just, uh, just a note from the chair to say that the, um, there is a gridlock in Brussels this morning, so the commissioner is trapped somewhere between here and... Uh, je velká dopravní zácpa, takže, takže musíme počkat na paní komisařku, která uvízla někde, někde v provozu. Uh, předáme samozřejmě tuto věc kolegovi z výboru pro dopravu, aby se pokusil zlepšit úroveň městské dopravy v Bruselu. So, ladies and gentlemen, uh... Takže dámy a pánové, jsme nyní připraveni formálně zahájit naše zasedání. S velkým potěšením vítám poslance a také vítám naši komisařku, paní, komi, paní Meglenu Kuneva. Je to její poslední vystoupení před tímto výborem. Od chvíle, kdy byla jmenována, tak eh, bylo to relativně před eh, krátkou dobou, tak eh, velice úzce spolupracovala s naším výborem a dnešní téma je dozor nad trhem a určitě se eh, těšíme na to, až nám řeknete, co od nás budete čekat během příštího eh, období činnosti komise. Eh, toto zasedání opět vysíláno na webové stránce parlamentu. Takže, jak jsem řekl, paní Koneva jsem přišla, aby hovořila o tom, jak jsme pracovali v oblasti Eh, dozoru nad trhem a je to eh, práce pro koordinátory. Během příštích pěti let eh, budeme pracovat na strategických projektech a máme také v plánu pracovat na všeobecné směrnici o bezpečnosti výrobků. Takže tento výbor, stejně jako vy, myslí dopředu takže jsem eh, velice rád, že vás zde mohu přivítat a dávám vám slovo. Děkuji pěkně. Je to pro mě eh, velice emocionální, eh, když teď končí naše společná práce za poslední tři roky. A já bych ráda popřála všem nám hodně úspěchů v souvislosti s naší prací. Já si totiž myslím, že vše, co děláme, tak po těch zkušenostech s politikou ochrany eh, spotřebitelů eh, se musíme snažit pokračovat ve stejném duchu dále a dosahovat eh, prostřednictvím digitálních, digitální ekonomie ve své práce, ale musíme se pustit do konkrétních kroků, které mají opravdu vliv na každodenní život našich občanů. Musíme dát občanům možnost, eh, aby pochopili naše kroky na příkladech. Eh, nesmíme být arrogantní. Eh, neměli, neměli bychom nechat ta velká slova a velké kroky pro velkou politiku. Určitě to není duch, v kterém pracuje komise nebo parlament. Doufáme, že dojde k liberalizaci eh, trhu během příštích pěti let. Ovšem, pokud eh, spotřebitelé eh, nebudou cítit ve svých peněženkách, že tyto naše kroky jsou dobré, tak nebudou naši politiku podporovat, nebudou pro nás hlasovat, nebudou oceňovat naše práci. Já jsem měla velice zajímavý rozhovor s čínským ministrem pro export a hovořili jsme o politice ochrany spotřebitele a o tom, jak jsou pro nás spotřebitelé a jejich organizace důležité. Já jsem se snažila vysvětlit, jak my pracujeme. A na konci toho rozhovoru jsem řekla, poslouchejte, hlas spotřebitelů e, zvolí politiky. A je to velice eh, jednoduchý přístup. Musíme eh, přitáhnout eh, pozornost veřejnosti a to je důležité pro všechny politiky, ať už působí v národních parlamentech nebo v Evropském parlamentu, je důležité, aby ta politika byla občana. Já jsem začala s tímto politickým expoze, protože ekonomie pardon, ekonomika eh, se stále více soustředuje na maloobchod a my to víme. Internet totiž zcela změní situaci, už ji mění, ale změní způsob, jakým se budou, eh, jakým se bude vyrábět a konzumovat. Opakuji ještě jednou, co mě eh, opravdu zasáhlo v roce 2007, kdy jsem se zuřivě snažila Eh, dozvědět se co nejvíce o otázkách ochrany spotřebitelů a narazila jsem na krásný článek Alfreda Taflera, který vysvětloval, že v 21. století už nebudou spotřebitelé a eh, konzumenti budou takzvaní eh, prosumers anglicky, čili to je složení ze slov producer a consumer. Pokud se podíváte na Facebook, to uvidíte, že e, dneska se tady objevuje fascinující svět nové ekonomie. Internet nabízí spoustu možností poskyt, pro poskytování služeb i zboží. A je to samozřejmě také e, téma pro naše dnešní jednání. E, nesmíme totiž zapomínat na politiku ochrany a bezpečnosti. Objevuje se před námi eh, nový svět. Evropa musí být jedničkou ve světě. My jsme totiž eh, těmi, kteří exportují eh, do světa svoje, svoje schopnosti, svoje zkušenosti. Desetiletí po desetiletí jsme eh, se snažili vybudovat struktury, které nyní jsme schopni eh, nabídnout ostatním. A tento náš hlas je potom znásoben eh, odezvou milionů spotřebitelů. Já jsem přijela a slyšela jsem, jak Malcolm říká, že jsem vaše komisařka a já teď říkám, že vy jste můj výbor. Ať už budu dělat cokoliv, tak eh, se budu neustále zajímat o otázky ochrany spotřebitelů. A věřte mi, eh, vždycky jsem se eh, této politice a tomto výboru opravdu věnovala. Velice ráda budu sledovat eh, eh, vaši práci a určitě se od vás ráda poučím. A na závěr, snažte se budovat eh, schodu mezi jednotlivými výbory, mezi jednotlivými politickými skupinami v Evropském parlamentu. Je to důležité. Jsme v 21. století, je to století těch konzumentů, producentů. A to, jakým způsobem Eh, budeme dělat politiku, se obrazí v tom, jakého koncenzu dosáhneme. Čím lepší bude ten společný základ, tím lepší bude náš výkon. Musíme se shodnout na tom, co máme za sebou, ale musíme také pohlížet do budoucnosti a zkoumat, jak dosahovat dalších a dalších obzorů. Tento výbor se hraje skvělou úlohu při práci, spolupráci s ostatními výbory a politickými skupinami. Včera jsem se setkala s komisařem eh, pro eh, zdraví a eh, bezpečnost výrobku panem Dalim. Jsem Eh, přesvědčena o tom, že se eh, vám bude dařit dobře působit eh, v oblasti vašeho působiště a děkuji vám za dosavadní spolupráci. Takže dovolte, abych řekla toto. To, co jsem uvedla o práci, kterou jsme společně prováděli za poslední tři roky, tak dovolte, abych vám ještě jednou poděkovala za spolupráci eh, dozor, v oblasti dozoru nad trhem eh, v kontextu Všeobecné směrnice o bezpečnosti produktů. A eh, vy jste vždycky vyvíjeli Eh, velkou snahu a podporu v oblasti eh, politiky pro spotřebitele. A myslím, že se nám eh, podařilo přinést hmatatelné výsledky pro evropské spotřebitele. Dovolte, abych uvedla pár příkladů. Začínu tím, co, roz, co bylo významným momentem v, tehdy, když jsem začala pracovat jako komisařka. V srpnu 2007 jsme byli nuceni pardon, byli jsme svědky toho, že bylo více jak 20 milionů hraček staženo z obchodů. A my jsme tomu říkali léto stahování. A mělo to negativní vliv na důvěru spotřebitelů, která je základním kamenem evropského vnitřního trhu a globálního trhu. A já si myslím, že všichni chceme dále posilovat vnitřní trh, chceme, aby naše podniky nadále eh, těžily z globálního dodavatelského řetězce a chceme stimulovat zaměstnanost eh, a její růst v sektoru služeb. A pokud chceme toto, tak musíme zajistit eh, důvěru spotřebitelů v produkty, které kupují a služby, které využívají a proto jsme museli reagovat rychle. Ne, abychom pouze e, zajistili e, to, aby ty nebezpečné produkty byly staženy z oběhu, ale abychom také obnovili důvěru spotřebitelů. A e, samotná legislativa k tomu není dostatečná. Co jsme tedy udělali? My jsme chtěli, aby členské státy zintenzivnili svůj dozor, zapojili jsme zainteresované subjekty, Eh, aby se podílel na projektu, které eh, zvýší bezpečnost hraček. Nadále jsme eh, také zvyšovali tlak na čínské úřady, aby posílili exportní kontroly. Také jsme, jsme zřídili pracovní skupinu pro bezpečnost hraček s našimi americkými proti, pardon, partnery. Po tomto létu stahování jsme se podívali na ten eh, širší regulační rámec, eh, který zajišťuje bezpečnost produktů v EU. Přeskoumaná pravidla pro volný pohyb zboží, eh, které vstoupí v platnost v lednu, harmonizují a posilují požadavky pro podniky a příslušné úřady. Všeobecná směrnice o bezpečnosti produktů a e, systém rychlé výstrahy RAPEX e, byl vyhodnocen a ukázal se být velice silným nástrojem pro zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů. Nicméně e, nemůžeme odpočívat na vavřínech. Vždycky jsme konfrontováni s novým vývojem, jako je rozšíření elektronického obchodování, nástup nanotechnologií a rychlé změny v globálních dodavatelských řetězcích. E, to nás nutí reagovat rychle a efektivně na stále rychlejší změny na e, globálním trhu. Právě proto jsme začali revidovat Všeobecnou směrnici o bezpeč, bezpečnosti produktů a musíme e, v tomto kontextu být schopni čelit budoucím výzvám lépe a efektivněji. Také bychom se dále měli soustředovat na jasnější pravidla pro sledovatelnost výrobků a na méně byrokratický proces standardizace, který zajistí eh, vyšší flexibilitu eh, při aplikaci eh, nouzových opatření. Vaše názory a vaše podpora během příštího volebního období bude velice důležitá Eh, pro zajištění toho, aby Evropa byla připravena právě pro tyto budoucí výzvy. A teď se dostávám k té, eh, k té významné úloze dozoru nad trhem. V minulých letech eh, počet upozornění v rámci systému RAPEX vzrostl ze 140 v roce 2003 na více na jak 1850 v roce 2008. A tento růst nelze přepisovat pouze dvou po sobě jdoucím rozšířením Evropské unie, anebo stahování eh, hraček. Je to spíše taková hmatatelná známka eh, toho, že je tady eh, rostoucí zaangažovanost na straně podniků a úřadů, které mají na starosti dozor nad trhem. A tato zodpovědnost zůstane dále na jejich bedrech. Musí tady být ovšem také snaha vymáhat eh, tyto předpisy. Bohužel někteří aktéři eh, nejsou vždy schopni sledovat rizika, která, za která zodpovídají. A eh, co ještě horší, řada lidí se drží pravidel pouze, když se obávají, že budou postihováni. Proto je na důležitý dozor nad trhem. Nejde jenom o to chránit spotřebitele před nebezpečnými výrobky, ale také zajistit eh, rovné příležitosti pro eh, podniky, které se drží pravidel. Chtěla bych potrhnout, že v dnešní době dozor nad trhem eh, není, se nepotýká pouze s finančními výzvami, které souvisejí s finanční krizí, ale i s pokračující globalizací. E, jsou tady e, dvě věci, na které se musíme soustředit. Zlepšit spolupráci mezi evropskými úřady pro dozor nad trhem a zlepšit spolupráci s našimi mezinárodními partnery. Dovolte, abych se nejprve podívala e, na spolupráci mezi evropskými úřady pro dozor nad trhem. Je zde potřeba opravdu koordinovaný přístup v oblasti dozoru nad trhem. A právě proto komise vyjádřila svoji plnou podporu spolupráci ehm, mezi členskými státy v oblasti dozoru nad trhem. Například za poslední čtyři roky jsme podpořili ProSafe. To je síť, která združuje eh, úřady pro dozor nad trhem v členských státech a vyvíjí nejlépe osvědčené postupy a, a posiluje spolupráci. Tyto aktivity již mají za následek významné zlepšení eh, v, v oblasti spolupráce mezi členskými státy, včetně celních orgánů. ProSafe je v podstatě koordinačním eh, subjektem pro dozor nad trhem v Evropě. Ráda vám vysvětlím jeho činnost. Máme také granty pro eh, specifické akce, kam patří například eh, hračky, eh, vybavení hřiště, osvětlení na vánoční stromečky a tak dále. Tyto akce mají také konkrétní výsledky. Například včera jsem se setkala se zástupci členských států a diskutovali jsme výsledky činností našich společných akcí. Výsledek ukazuje. Výsledek, výsledek. Výsledek ukazuje, že více než 80 eh, testovaných uh, solárií uh, eh, radiačním limitům a že tato solária jsou nemají, nemají často návod použití. Dnes budu předkládat výsledky, které se týkají společných opatření osvětlení na Vánoce a ukazuje se, že 30 z 200, výrobků, které byly proskoumány, mají eh, závažné nedostatky, proto bylo eh, třeba zakázat jejich prodej a stahnout je z prodeje. Nicméně bez ohledu na dobré výsledky efektivní eh, spolupráce ještě nebyla všude nastolena. Úsilí zaměřené na dozor větší většinou eh, se řídí národními prioritami a praxemi a vyhodnocování rizik stejného výrobku často jsou různá bez ohledu na to, že jsou tady společná doporučení. Eh, tato disparita, tyto rozdíly mezi různými zeměmi eh, se také projevuje v oblasti korekčních opatření a penalizací. Zapojení celních orgánů velice často závisí na jejich ochotě, na ochotě respektive, která existuje na národní úrovni řešit otázky bezpečnosti výrobků. Proto bude třeba, abychom zajistili skutečně krokovou změnu, step change, co se týče dozoru nad trhem a vymáhání. V oblasti spolupráce mezi členskými státy potřebujeme skutečnou celoevropskou síť pro dozor, tak abych mohli rychle eh, reagovat na zjištěné hrozby a abychom mohli také stanovit eh, celoevropské priority pro vymáhání. Taková síť by měla zahrnout navrhnout také spolupráci členských orgánů, aby se zajistily rozsáhlejší a efektivnější kontroly v místech vstupu. Bez takovéhoto integrovaného přístupu dozor na trhem v Evropě stále více eh, se bude podobat úsilí hledat jehlu v kupce sena. Plus k tomu eh, máme co dělat s globálními dodavatelskými řetězci a proto musíme vymáhání provádět blíže ke zdroji, tak abychom nebyli zaplaveni eh, produkt produkty, s nimiž bychom pak se nebyli schopni vyrovnávat na našich trzích. Tím se dostávám k potřebě spolupracovat lépe s mezinárodními partnery, jak si to vyžaduje také globální trh. A proto také od začátku svého mandátu jsem vyvíjela užší vztahy s mezinárodními s partnery, konkrétně se Spojenými státy a s Čínou. Právě jsme získali mandát od Evropské rady, abychom dojednali dohodu s našimi americkými partnery v souvislosti s nedávno přijatým americkým zákonem na zlepšení zajištění bezpečnosti produktů, aby se vyzměňovaly informace o nebezpečných výrobcích, o různých, eh, akci, eh, různých událostech spojených s nebezpečnými produkty a podobně. Je třeba se zabývat sdílením informací a tím lépe chránit naše spotřebitele. Co se týče Číny, také nám jde o nové a lepší eh, způsoby spolupráce. Řekla bych tomu dozor který je seamless, který tedy nemá žádnou mezeru nikde. Podobně eh, zboží, které nepodlohá prosledí, by bylo naším cílem propojit eh, kontroly, které čínská vláda provádí ohledně eh, vývozních povolení s dovozními kontrolami, které provádí evropské orgány. Tím by bylo snazší pro podniky, které se právě těší dobré pověsti, aby mohly obchodovat a zatímco e, otázky bezpečnosti by se řešily u zdroje. Samozřejmě, aby tento přístup byl úspěšný, nemůžeme bilaterálně jenom jednat. Konkrétně v listopadu 2008 jsem svolala první zasedání Evropské unie a zástupců amerických a, čínský, e, amerických a čínských zástupců na vysoké úrovni, kde se hovořilo právě o bezpečnosti výrobků a myslím si, že takováto trojstranná spolupráce bude pokračovat a je to velice užitečná platforma platforma i pro politické nasazení v oblasti dalších opatření. Také budeme nadále zapojeni do práce mezinárodní skupiny, jako je OECD a jako je Mezinárodní skupina pro eh, bezpečnost spotřebních výrobků. Než zakončím tento projev, chtěla bych zdůraznit, že stejně jako Řím nebyl postaven za den, ani koordinovaný a globální přístup k dozoru nad trhem se vynoří přes noc. Vyžádá si to významné úsilí a nepolevojící vynikající úsilí ze strany všech zapojených, konkrétně i tohoto eh, výboru. Eh, revize všeobecné eh, směrnice o bezpečnosti výrobku nám umožní, abychom měli efektivní legislativní rámec, který bude v příštích letech chránit evropské spotřebitele. Jenom tímto způsobem budeme moci obnovit důvěru spotřebitelů a uvolnit veškerý potenciál, aby se vytvořil opravdový mezinárodní trh pro 500 milionů evropských občanů. A já jsem hovořila, co to šlo nejrychleji, protože jsem chtěla vyslovit všechny tyto své krátké připomínky a poznámky a chtěla bych eh, poděkovat a mm, doufám, že mi Malcolm umožní, abych nadcházející diskusi zodpověděla vaše dotazy. Um, Děkuji mnohokrát, paní komisařko, za nesmírně komplexní a strategický náhled na to, co je třeba dělat. Myslím si, že opravdu jste nám přenechala obrovský program, na kterém budeme dále pracovat a nepochybně výbor je připraven a Eh, ochoten v tomto směru dále jednat. A vy jste opravdu jednala velice rychle, když se jedna eh, v případě čínských eh, hraček. A myslím si, že se podařilo opravdu posílit mezinárodní spolupráci a že to vede k lepší důvěře mezi spotřebiteli nejen v Evropě, ale na celém světě. Budeme v tom pokračovat. Už také například komise pro bezpečnost výrobků v Americe, ve Spojených státech se chtějí s námi dále stýkat. Také jsme uskutečnili velice úspěšnou návštěvu Číny, Šamhaje a myslím si, že paní Gepardová bude nadále velice aktivně pracovat jakože to členka delegace pro vztahy s Čínou. A je třeba toto všechno už ji propojit s naší prací zde. Dnes také se sejdu s naší delegací pro styky s Japonskem a to je také velice důležitá země, abychom i tady v tomto Eh, ohledu působili. Myslím si tedy, že jste nám tady eh, odkázala hodně. A eh, paní Kuněvová opravdu její sweeps, tedy to je slovo, které opravdu už tady vešlo do slovníku mm, bez, pro spotřební, bezpečnost spotřebitelů. Pak ta osvětlení, která se používají o Vánocích, na to bylo málo času, ale opravdu ta studie vyšla velice rychle a myslím si, že naši kolegové eh, také budou teď eh, vydávat zprávy pro tisk, aby se mm, spotřebitelé o Vánocích vyvarovali nepříjemným šokům. Teď bych chtěl dát slovo nejprve našim koordinátorům. První pan Šra, paní Gephardt, pan Kreuzmann, pan Transem Filidis chtěl také hovořit a pak ještě se hlásí paní Van Jur a paní Šaldemose, paní Valde, pan Seidle, pan Van Jur zatím. Tedy tolik, to jsou zatím ti, kteří se přihlásili do diskuse, takže začneme. První bude pan Šváb. Máme hodně času, pokud vám nevadí, že začneme hlasovat o něco později. Takže prosím, pan Fá, Šváb. Děkuji pěkně, paní komisařko, ještě jednou děkuji za to, že jste se i teď v tom přechodném období mezi tou v vozovkách starou a novou komisí eh, nevzdala své práce a že berete vážně i své vystoupení tady. Za frakci EPP mohu říct, že za, vaši, eh, že, že za dobu vaší práce eh, pro nás, pro nás bylo vždycky radostí s vámi diskutovat, i když jsme mnohdy měli odlišné názory, ale bylo jasné, že vy jdete cestou, na jejíž konci eh, má být 27 rovnoprávných států a eh, tím jste se odlišovala od řady svých kolegů. Vy jste hovořila o kombinaci eh, spotřebitelů a výrobců, o takzvaných prosumers, silní spotřebitelé se také budou silně eh, podílet na trhu, kde není podnikům vše dovoleno a proto si myslím, že jste to tady správně akcentovala. Vy jste se eh, správně zachovala ne pouze v eh, případě těch čínských hraček, které byly úspěšně staženy, ale i jindy. My jsme byli svědky toho, že spolupráce v oblasti směrnic o bezpečnosti hraček Eh, ne všechno běželo tak eh, v komisi, jak bychom si tady v parlamentu přáli a právě proto jsme se rozhodli eh, napsat předsedovi komise, aby i v budoucnosti spotřebitelská politika byla dobře koordinovaná. Musí to být politika, která není roztříštěná mezi řadu generálních ředitelství. A teď bych měl takový důležitý návrh, pokud je o práva spotřebitelů na vnitřním trhu. Určitě to pro vás nebylo jednoduché eh, předložit eh, ten návrh, eh, který vychází na, z plné harmonizace. My společně se stínovým zpravodaji hledáme možnosti. Každopádně chceme poděkovat za vaši angažovanost v oblasti vnitřního trhu a Eh, určitě eh, budeme v budoucnosti potřebovat ty, kteří se o harmonizaci na tomto trhu budou snažit, abyste mezi ně eh, patřila. Děkuji. Já, vielen Dank, vielen Dank. Děkuji pěkně, paní Koneva. Děkuji za to, že jste se k nám dneska vypravila a je vidět, že to berete vážně, berete vážně téma ochrany spotřebitelů a za to bychom vám chtěli jménem sociálních demokratů eh, poděkovat. Není to totiž eh, samozřejmostí, jak víme, od eh, ostatních komisařů, od kterých jsme mnohdy neslyšeli a ani jsme neviděli, přestože jejich práce souvisela s tímto výborem. Eh, během naší spolupráce eh, se mnohdy stalo, že jsme měli odlišná stanoviska, nicméně ta práce byla transparentní a oceňujeme ji. Je tady například bod, eh, v němž nadále panuje neschoda. Je to otázka významy ochrany spotřebitelů. Vy jste ve své úvodní řeči řekla, že ochrana spotřebitele je úhelným kamenem pro vnitřní trh a jeho správné fungování. Sociální demokraté eh, říkají, že to je naopak, že vnitřní trh je tady pro spotřebitele a že se musí dělat politika pro spotřebitele a ne pro vnitřní trh. Je to otázka filozofie A je to otázka, na které jsme se ne vždycky shodli. Co však mohu pochválit a chci pochválit, je to, že tady eh, roste poznání toho, že ochrana spotřebitele má vysokou hodnotu a že ochrana spotřebitele eh, nesouvisí s tím nabízet eh, nejlevnější výrobky, ale že tady hraje roli i kvalita. A v této oblasti musíme hodně pracovat. Vy jste tady zmínila dva body, které jsou důležité, pokud jde o dozor e, nad trhem. Prvním z nich je zpětná sledovatelnost e, výrobku, čili zpět ke kořenům, kde se dá vypátrat ten problém. A druhá, druhé téma, e, které jste, myslím, nezmínila, je to otázka bezpečnostních značek bezpečnostního označení. To jsou problémy, které máme, kterým se musíme věnovat a e, které budeme diskutovat s novým komisařem. Také jste zmínila otázku bezpečnost služeb. Zde si myslím je ještě hodně práce. U výrobků jsme pokročili, i když dozor nad trhem e, před představuje řadu problémů, ale v oblasti služeb, především finančních služeb, například mikrokredity pro malé a střední podniky a e, nebo takzvaná call centra, se kterými máme stále více co dočinění, tak to je všechno, e, na čem budeme muset v budoucnosti hodně pracovat. Je to tedy široké pole e, problémů, kterým se budeme věnovat poslední bod. Eh, určitě bych mohla říct ještě spoustu věcí, ale chci dát prostor i kolegům. Takže eh, víte, že eh, pokud jde o směrnici o ochraně spotřebitelů, tak tam máme opravdu odlišné názory než naši kolegové. Pro nás je totiž jasné, že nemůžeme akceptovat harmonizaci. Nem, Eh, členské státy musí mít totiž eh, možnost eh, zavádět právní opatření, které považují za lepší. Vy jste sama zmínila na začátku, že spousta nových produktů, spousta nových služeb, které se objevují na trhu, nesmí být omezovány směrnicí o ochraně spotřebitelů. a že nesmí bránit eh, činnosti organizací na ochranu spotřebitelů. V této oblasti eh, budeme nadále zastávat svůj názor. Děkuji. Uh, I have, uh, Mr. Kreutzmann. Pan Kreutzmann a potom Trantofilidis a potom, se, uh, potom dáme prostor dalším řečníkům. Takže pan Krojcman. Děkuji pěkně, pane předsedo, děkuji, paní komisařko Kunevo. Vy jste ve své přednášce ukázala, že dozor nad trhem je na výsost důležitý. Ochrana spotřebitele bez, dozorem, bez dozoru na trhu není uh, možný. Není možná. Vy jste to uvedla na uh, příkladu hračkářského průmyslu. Máme tady eh, import eh, v řádu milionů do Evropy a otázka samozřejmě zní, jak tento dozor na trhem může fungovat. Vy jste řekla, že existuje globální trh a musí být tady i globální ochrana, čili globální dozor na trhem. A můžeme buď to zkusit spolupracovat s vývozními zeměmi, anebo také využívat moderních technologií, ať už jsou to e, čipy nebo skenery a tak dále, a e, nebo provádět namátkové zkoušky na místě výroby a také zajistit označování výrobků tak, aby až budou importovány do Evropy, e, je bylo možné sledovat. A to tež platí samozřejmě pro dozor nad trhem celosvětově i v Evropě obecně e, e, přes spoustu přístavů jako Rotterdam, e, Janov, Hamburg sem proudí miliony tun zboží. Vy jste zmínila nutnost sítě, nutnost vytvoření globální sítě, která propojí místa výroby a místa dovozu. Netýká se to pouze Eh, výroby hraček, ale třeba i pesticidů. I tam je důležité, abychom nedováželi nic, co je proti evropským normám, eh, co je proti směrnici ochraně spotřebitelů. A proto bych vás požádal, abyste to téma dozor nad trhem nadále eh, v komisi rozvíjeli. Vy jste uvedla, úvahy o tom, jak lze využívat moderní elektroniky k tomu, abychom byli schopni provádět dozor nad výrobky, které dovážíme v ohromných objemech. Je tady také nutná eh, solidarita eh, mezi eh, státy, které exportují a které importují. V Německu je například prováděn eh, dozor nad výrobky pouze eh, tam, eh, kde se to dováží, čili v, v přístavech, ale v jednotlivých spolkových zemích už je to obtížnější. Právě proto by bylo potřeba vybudovat tuto síť, která by byla ve, ku prospěchu vnitřního trhu a ochrany spotřebitelů. Děkuji pěkně. Děkuji. Děkuji. Pan Tranto Filipis. Děkuji, pane předsedo. Rád bych uvedl, že souhlasím s paní Gebhardt. Vnitřní trh eh, musí vždy být veden tak, eh, aby z toho měli prospěch spotřebitele. A v rámci své politické skupiny náš eh, příspěvek je založen na tom, že chceme zjistit a podívat se na to, jakým způsobem je možné posílit bezpečnost produktů, které jsou dávány k dispozici spotřebitelům. Proto jsme velmi rádi, že nám paní komisařka oznámila celou řadu opatření, které jsou plánovány pro dozor nad trhem. A my jí děkujeme za dobrou práci, za celou skupinu a přejeme jí hodně úspěchu do budoucna. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Nejprve bych chtěl Eh, uvítat mnoho našich kolegů, kteří sem přišli kvůli hlasování, které mělo být eh, od 10 hodin, ale začali jsme trochu později s paní komisařkou, protože uvázla v dopravní zácpě. Jenom bych vás prosil, abyste veškeré diskuse vyřídili mimo tuto místnost, abychom se navzájem slyšeli a prosím, abyste se tady pohybovali tiše. Budeme eh, zahajovat hlasování kolem čtvrt na jedenáct pro ty, kteří sem přišli kvůli hlasování. Teď dám slovo dalším kolegům a dovolte, vás, dovolte, abych vás požádal o stručnost, abychom příliš nepřetahovali. Budu, mít, budu schovývavý, ale ne přes příliš. Paní Šeldemosa. Děkuji, pane předsedo. Tři. Budu se snažit být velmi stručná. Nejdříve začnu tím, že bych ráda řekla paní komisařce, že i já bych jí ráda popřála hodně úspěchu do budoucna a také bych jí ráda poděkovala za to, že nám byla k dispozici a že přišla do našeho výboru, že byla vždy otevřena dialogu. Musím říci, že v podstatě souhlasím s tím, co jste řekla ohledně dozoru nad trhem, ale podle mě je zde pořád ještě celá řada problémů, které vedou k tomu, že je opravdu obtížné dosáhnout toho, čeho si přejete dosáhnout. Před rokem a půl jsme přijali ten slavný good package. A na této úrovni jsme se podívali znovu na legislativu, která se týká dozoru nad trhem. A normálně členské státy by měly také zrevidovat svá ustanovení a své předpisy, které se týkají právě dozoru nad trhem. A před měsícem, měsícem a půl jsme se zde na výboru podívali na to, co se zatím udělalo v jednotlivých členských státech a zjistili jsme, že pouze dva členské státy, Kypr a Dánsko, alokovali více finančních prostředků právě na dozor nad trhem ostatní státy ne. A pokud chceme zrevidovat legislativu, pokud chceme přísnější legislativu, tak eh, vidíme, že zde nejsou žádné pozitivní dopady v jednotlivých členských státech a vidíme, že jsme pořád ještě velmi vzdáleni situaci, v níž bychom měli na vnitřním trhu pouze bezpečné výrobky. Vy jste nám říkala, že byste si přála širší spolupráci. Jak vidíte, je zde pořád ještě před námi dlouhá cesta. Takže bychom měli vytvářet opravdu velký tlak na členské státy a doufám, že to komise do budoucna takto udělá. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji. A eh, paní Šaldemouze bych vám chtěl také poděkovat eh, za to, co vy jste vykonala v oblasti dozoru nad trhem. Paní Štajle? Nejprve paní Štajle, pak paní Vajle. Omlouvám se. i když... Myslím si, že to bude vhodné eh, vyjádřit se teď po kolegyně Šaldemoze, ale nejprve bych ráda řekla, paní komisařko, srdečný dík za tu spolupráci. Je pravdou, že jsme váš výbor a vy jste naše komisařka. Teď máme Eh, pět nových lidí v komisi a nevíme, kdo bude mít na starosti tento výbor. Eh, děkuji za váš eh, přínos k té hodnotící zprávě o vnitřním trhu. Dneska už se intenzivně o této zprávě hovoří a vy jste na můj podnět tuto činnost zahájila. Samozřejmě nebylo některak e, samozřejmé, že komisařka se takto zostí návrhu z úst poslankyně. Mohu konstatovat, že spolupráce e, mezi úřady se zlepšila, to platí i pro celní orgány, ale trochu mne překvapuje, že e, pokud jde o ty eh, světelné řetězy, což je poměrně jednoduchý výrobek. Eh, je tam tolik problémů. Já jsem slyšela na tiskové konferenci, co kritizujete na tom dovozu. A teď se ptám, eh, proč je tam tolik problémů s těmito řetězy, protože ta výroba Eh, se zahojuje už někdy v únoru, březnu. Tam je dlouhodobá příprava. A teď je možná už trošku pozdě. Eh, spousta lidí a spousta obcí už si eh, pověsila ty vánoční řetězy a už všude svítí. A pokud teprve teď zjistíme, jak jsou nebezpečné, že může dojít ke spozdím nebo k přehrátí, tak to může být už trochu pozdě. Uh, Mrs. Styler. Paní Styler. Děkuji, děkuji paní komisařko. Osobně bych vám chtěla poděkovat za otevřenost z vaší strany. Vždycky jste byla k dispozici pro naše otázky. Určitě to bude těžké, aby někdo na vás navázal ve stejném smyslu. V budoucnosti chtěla bych vám poděkovat také za pomoc, kterou jste mi poskytla v konkrétní otázce. Týkalo se to Aberdeenu. Teď několik otázek. Hovořilo se o osvětlení na Vánoce ale snad byste nás mohla alespoň ujistit o tom, že ty výrobky, které nevyhověly testu, byly staženy. To by nás hodně uklidilo, uklidnilo. Také uvádíte, že 80 solárií vlastně nevyhovuje. To je šokující a musíme udělat vše, co můžeme, abychom Ehm, napravili situaci. Samozřejmě snažíme se lidi vybízet k tomu, aby spíše do solárií přes příliš nechodili, ale alespoň ta, která tady jsou, by měla být přijatelná. E, jedná se také o otázku stárnoucího obyvatelstva ochrany spotřebitelů. To je otázka, kterou se hodně zabývám a myslím se, že se na to musíme seriózněji zaměřit. Eh, dejme tomu eh, už v roce 2010, tři čtvrtiny obyvatelstva, eh, které vytváří disponibilní příjem, se bude týkat lidí nad 50 let a když se nad tím zamyslíte, 75 disponibilního příjmu bude v rukou těch, kteří, kterým je před 50, tak musíme se nad ochranou spotřebitelů zaměřit i s ohledem na měnící se stárnoucí demografická data, co lidi dělají s tím disponibilním příjmem. A tím se nakonec dostávám k tomu, že žijeme v digitální ekonomice, ekonomice a epoše. Lidé nemohou tady zaostávat. Jedná se také o kvalitu, kterou to přináší i spotřebitelům. Děkuji vám ještě jednou, paní komisařko, a přeji vám všechno nejlepší, ať už se rozhodnete v budoucnosti dělat cokoliv. Děkuji. Mám tady ještě několik dalších přihlášených do diskuse. Byl bych rád, abychom mohli umožnit všem se vyslovit. Teď mám ještě pan Vaně, pan Bilc, pan Kožušník, paní Čuntun a pan Salvíny. Tím uzavírám seznam přihlášených do diskuse. Doufám, že i tak skončíme zhruba ve čtvrt a předám potom, nebo teď slovo eh, mé velice vytížené zástupkyně paní Vaňuk. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručná. I jako ostatní bych já ráda poděkovala eh, paní komisařce. Ráda bych vám poděkovala, i když jsme ne vždycky souhlasili jak zde bylo zdůrazněno. Děkuji vám za vaši otevřenost a za to, jak jste vždy reagovala na všechny naše návrhy. Já doufám, že stejný vztah budeme mít i s vaším nástupcem. Bylo zde řečena celá řada věcí, takže budu stručná. Bude to vzkaz pro vašeho následovníka, protože vy budete taková předavatelka štafety. Hovořila jste o bezpečnosti produktů a o flexibilitě naléhavých opatření. Je důležité, abychom pracovali na schopnosti rychlé reakce, na to, aby bylo možno rychle zavést naléhavá opatření v oblasti kvality produktu, abychom bojovali proti skutečné metle v dnešní době, a to jsou padělky. Především padělky, když si kupujete výrobky přes internet. Myslím, že paní Gefartová se o tomto problému zmínila, tak budu velmi stručná. Myslím si, že je důležité, abychom velmi rychle v následujících letech redefinovali eh, to označení CE, aby to označení CE odpovídalo velmi přísným kritériím kvality, bezpečnosti a abychom měli odpovídající prostředky ve spolupráci se všemi členskými státy, abychom mohli posílit kontroly, i elektronické kontroly, které můžeme provádět přes internet. Já si myslím, že zde je opravdu velká, velká potřeba takovéhoto opatření. Děkuji za vaši práci a děkuji za to, že jste mezi nás dnes přišla. Thank you, Mrs. Děkuji, paní Vaňo. Chtěl bych požádat kolegy o klid. Prosím, potřebujete-li si něco vyjednat, učiňte tak prosím mimo tento sál. Paní Bild. Děkuji. Já jsem se chtěla připojit ke kolegům a velice poděkovat paní Konevě za otevřenost, za nasazení nebyrokratický přístup. Bylo to velice osvěžující. Ukazuje se, že žena opravdu může být přínosem, pokud zastává rozhodující funkci. A také nám vlastně ponecháváte určitý politický e, odkaz týkající se budování spotřebitelské kultury, bezpečnosti pro spotřebitele. To je pro nás velice důležité pro práci tohoto výboru. Já jsem také někdy si četla e, váš blog, ještě než jsem se stala členkou tohoto parlamentu a moc mi to pomohlo takže vám opravdu přeji všechno nejlepší i v budoucnosti. Děkuji mnohokrát. Možná, že budete s tím blogováním pokračovat, budete nám říkat, co se děje a radit nám prostřednictvím vašeho blogu. Pan Kožušník je další. Pane předsedající, já budu krátký, protože málo, málo času. Já bych chtěl možná za celou skupinu novou v Evropském parlamentu evropských konzervativců poděkovat, protože paní komisařka Kuneva, přestože jsme noví, tak okamžitě s námi začala spolupracovat. A já sám osobně bych chtěl ocenit paní komisařku za eh, její prosazování vnitřního trhu, hlavně bez výjimek. To si myslím, že je můj krátký dnešní vstup. Děkuji. Thank you very much. Uh, the brief Děkuji. Ano, takové krátké příspěvky jsou často nejvýmluvnější. Paní Tun, děkuji. Eh, our colleague Mrs. Eh, paní kolik, eh, Gepardová uvedla, pokud cituji, pracujeme pro lidi, ne pro vnitřní trh. A já si myslím, že to byla právě síla vás jakožto komisařky, že jste Eh, právě spotřebitelům eh, jak se dala, jasně dala najevo, že eh, ten vnitřní trh je tady pro ně. My jsme, myslím, ukázali spotřebitelům, jak je pro nás důležité zajistit, že Evropská unie funguje prostřednictvím vnitřního trhu. Vy jste se zasadila o to, aby vnitřní trh se přiblížil spotřebitelům, občanům. Děkuji za vynikající práci vás a vašich členů. E, myslím si, že některá činnost související s komunikací na straně vašeho týmu byla vynikající. My jsme pořádali také e, různá fora, konference a myslím si, že vaše zapojení Eh, bylo takové, že jsme si ho všichni eh, všimli. Eh, Dosáhla jste skvělých výsledků v souvislosti s vnitřním trhem a to je právě to, co se vám podařilo přiblížit ten vnitřní trh spotřebitelům, občanům a zajistit jeho lepší fungování. Děkuji paní Tonová a nakonec pan Salvini. Děkuji i za frakci ALDE děkuji za odvedenou práci a hodně štěstí do budoucna. Všechno to, co jsme zde slyšeli, je třeba doplnit ještě o to, že bychom měli usilovat nejen o ochranu proti takzvaným padělaným výrobkům, ale i proti montáži která probíhá v Evropě. Včera, jsme se, ho, včera se hovořilo o tom, o producentech hodinek, eh, kteří existují na evropském trhu že už vlastně se do Evropy nedostávají z Číny a z jiných částí hodinky, které jsou hotové, padělené, které je možno takto zabavit, ale že se vlastně do Evropské unie posílají součástky hodinek, které jsou padělené a montují se ty hodinky teprve až tady ve Francii, ve Velké Británii a tak dále. A proti tomuto se hodinářské podniky těžko mohou bránit. Včera to byla kauza která, kterou vyhrál Louis Vuitton eh, proti eBayi. Jednalo se také o prodej eh, padělených parfémů. Takže Jedná se o prodej takovýchto produktů přes internet, to je jedno téma, a druhé téma je montáž výrobků a myslím si, že to je téma do budoucnosti. Děkuji vám za vaši práci ještě jednou. Děkuji pěkně, paní Slavíny. Takže paní komisařko, zazněla tady spousta otázek a já bych vám teď rád dal příležitost vyjádřit se k ním a dát vám tedy eh, naposledy poslední slovo při vašem posledním vystoupení, vystoupení v tomto výboru. Eh, děkuji pěkně. Je pro mě potěšením a ctí eh, vyslechnout si vaše postřehy ohledně politiky ochrany spotřebitelů. Já mohu souhlasit eh, s řadou názorů, které tady zazněly. Myslím si, že zažíváme zajímavou dobu. Jsme svědky toho, že některé věci se dělají eh, dobře, spousta věcí se zlepšuje a je to i díky vašemu přispění a pojďme tak pokračovat i do budoucnosti. Některé postřehy eh, mají politický charakter. První se týká trhu a já souhlasím s těmi, kdo říkají, že to je téměř filozofická otázka. Ne pouze, nejde pouze o to, že trhy musí pracovat pro lidi, ale musí zajistit globální úspěch, obnovení, zotavení politiky a práci. Takže to je politika ne pouze pro spotřebitele, ale i pro trh jako takový. A je to také politika, za kterou zodpovídají podniky. Je tady jedna věc, kterou bych ráda dala do kontextu e, s politikou ochrany spotřebitelů. Je to agenda 2020. Stále více z komise zaznívají slova o nové strategii. A dovolte, abych řekla, že se jedná o strategii, která bude generovat prodej, hodnotu za peníze a pracovní příležitosti. To je také politická, politické poselství pro příštích pět let. Nechceme ubírat z nároků na bezpečnost a hodnoty za peníze. Je to velice důležité v době krize. Já nechci zavíhat do detailů, ale pokud budeme omezovat veřejné výdaje, tak eh, musíme dát eh, spotřebitelům a občanům eh, větší jaksi, prostor. Několik postřehů týkajících se slov pana Švábeho. Pokud jde o spolupráci, tak plně uznávám nutnost spolupráce. Pokud jde o dotaz paní Gepardové, Eh, my jsme přesvědčeni o tom, a také jsme to řekli, že eh, smyslem naší práce eh, je vybudovat trh, který bude spotřebitelům nabízet volbu, dobré ceny a dobrý výběr. A produkty musí být bezpečné, bez ohledu na to, odkud produkty pocházejí, nesmíme slevovat z požadavku na, požada, na, na bezpečnost, protože bezpečnost není otázkou dobrovolnosti. Pan Kreuzmann eh, řekl, že eh, ten balíček eh, pro růst vnitřního trhu je potřeba dát do kontextu s tou obecnou, no všeobecnou směrnicí o ochraně, o, o bezpečnosti výrobků. Solidarita eh, na tomto trhu je důležitým faktorem pro eh, úspěch a jednou z priorit eh, mé činnosti bylo také rozvíjet tuto koordinaci a je to prostor, kde máme velké možnosti. Pan Trigidis spotřebitelé musí mít eh, jistotu, že to, co nakupují, je bezpečné. To se týká hraček i vánočních eh, řetězů. Důvěra spotřebitelů eh, je proti protijedem na protekcionismus. Aktivní spotřebitelé se stávají integrální součástí toho eh, globálního řetězce. Pokud je otázku paní Šaldemoze, ano, my chceme dosáhnout něco, co je obtížné, s tím souhlasím. Chceme, aby vlády dávaly větší prostředky na dozor nad trhem. To je obtížné, ale navíc důležité. Eh, otcové zakladatelé eh, se rozhodli zavést účinný vnitřní trh. A my v tom chceme pokračovat. Chceme, aby eh, lidé toho trhu mohli využívat a k tomu je potřeba zajistit bezpečnost. Otázka týkající se těch eh, vánočních řetězů. Eh, v několika měsících běžela akce Jejímž smyslem bylo otestovat a stáhnout e, nebezpečné produkty a také zvýšit e, povědomí na straně podniků a spotřebitelských organizací a orgánů pro ochranu spotřebitele. A pokud budete mít zájem, můžeme se o tom potom pobavit separátně. K otázce paní Steeler, e, nebezpečná solária, já jsem si vyslechla názory eh, věců a eh, tam nejsou žádné limity pro radiaci. Eh, je jasné, že lidé mladší 18 let by neměli a používat. Já si nepřeji, aby se Eh, eh, u nás opakovaly zákazy a omezování, eh, která jsou běžná ve světě. Já jsem se setkala se zástupcem výrobců solárií a Evropská komise bude v příštím roce pořádat společné akce, jich se budou účastnit výrobci těchto solárií. Madame Bernadette Vendrov. Pokud je o vymáhání, ano, to je velký úkol pro budoucí léta. To naprosto uznávám. Jak v nedávné době zdůraznil předseda Barroso, vymáhání je stále velkým úkolem. Máme ještě před sebou dlouhou cestu, abychom právo na vymáhání převedli eh, v reálné kroky. Eh, komise předložila sdělení, kde navrhuje, aby se vymáhání stalo důslednějším a efektivnějším. Takže eh, snažila jsem se, v kostce řečeno, odvést to nejlepší práci a doufám, že eh, budeme využívat Web 2.0 eh, k tomu, abychom zde vybudovali internetovou demokracii. Možná to je příští krok budu svůj čas věnovat k tomu, aby se i toto v budoucnosti rozvíjelo. Je to skvělý nový svět, který se před, před námi otevírá. E, k otázce, no, k poznámce pana Kožišníka. Děkuji pěkně. Otázka e, bezpečnosti produktů je opravdu středobodem současné politické e, debaty a jsem přesvědčena, že komise i parlament um, budou nadále odvádět svoji práci intenzivně. K paní Tun, mým cílem bylo eh, zajistit, eh, aby vnitřní trh nabízel eh, lidem dobré služby. Pašování je morem a integrovaný přístup k dozoru nad trhem který bude zasahovat celý ten globální dodavatelský řetězec, včetně orgánů, které mají na starosti dozor, eh, povede k potírání eh, padělaných výborků, výrobků. Eh, padělání je škodlivé pro všechny a já se vzpomínám, když jsem se naposledy ukázala před tímto výborem, tak jsem říkala, že bych si přála, aby aby ehm, ten trh působil jako ten eh, dokonalý člověk Da Vinciho. Pokud bychom eh, se spokojili se současným stavem, s tím statem quo, tak to je krok naspět. Na závěr bych rád řekla, že jste byli vynikajícími partnery, nicméně e, některé názory se samozřejmě mohou lišit, ale um, přesto se ve většině věcí shodneme, takže vám přeji hodně štěstí a bylo mi potěšením s vámi pracovat. Uh, well, uh, uh Paní komisařko, já si myslím, že to vřelé přijetí a to, jak jste se věnovala těm otázkám všech posledků, eh, je vyjádřením eh, té kvalitní spolupráce mezi námi. Vy jste se tady objevila v únoru 2007 a už jste měla spoustu přátel a udělala jste vynikající dojem na, eh, na kolegy. My vám přejeme do budoucnosti spoustu eh, štěstí a myslím si, že, jak řekl pan Šváb, paní Gepard, eh, nám jde především o budoucí koordinaci činnosti s komisí Eh, my už jsme eh, napsali, eh, my už jsme koncipovali návrh dopisu komisi s, tím, s tímto obsahem a těch oblastí pro koordinaci je několik. Myslím si, že velice vážně budeme brát svoji zodpovědnost. Je tady něco, co je na výsost důležité, čili to ochrana spotřebitelů. My víme, že spotřebitelé stojí o další kroky, které podnikneme. Takže děkujeme ještě jednou. Eh, Pane předsedo, eh, je tady eh, opět problém, kterého lituji. Kolegyně Josefa Andres Barea opět odešla a Nebylo tady totiž španělské tlumočení a proto se nemohla účastnit debaty. To je opravdu nepřijatelné, musíme to pro příští zasejání změnit. Já už jsem se na to stěžovala. Nemůžeme totiž vyloučit eh, poslance z jednání kvůli tomu, že tady není zajištěna, zajištěno tlumočení pro ně. Ano, poznamenáme si to. Problém je, že Ehm, tento výbor se ehm, setkává v takovém režimu, který nabízí pouze omezený počet jazyků. Ehm, kolegové, je to poprvé, kdy budu řídit hlasování. Doufám, že budete spolupracovat. Já jsem se se sekretariátem dohodl, že budeme hlasovat manuálně, nebudeme používat elektronických karet, jelikož je to první Eh, hlasování tohoto nového výboru, tak je potřeba zkontrolovat, kdo bude hlasovat za jakou skupinu. Myslím si, že nebude od věci, pokud projdu složení výboru a uvidíme, kdo dneska bude hlasovat. Takže já bych požádal členy politických skupin, kteří budou hlasovat, aby nám eh, dali znamení, že tady jsou. Takže EPP tady má 14 míst, 14 hlasů, můžu požádat členy za EPP, aby se přihlásili. Je vás 14. Můžeme to spočítat? Není vás víc? Hmm. Right. Okay. No, well, we don't need it. 14, dobře. Děkuji vám abychom věděli, kdo je i v zadních řadách a hlasuje. SND 10. Prosím, zvedněte zase ruku. Alde 4. Pan Bezoj neposlouchá. Dobře. Zelení 3. Dobře. ECR 3. Takhle to je jednodušší, já, já mám dost co dělat sám, abych to tady řídil. ECR 3, já nebudu. Pak EFD, GUE, omlouvám se, GUE 2, za GUE máme 2. 2 EFD. EFD. EFD, děkuji vám mnohokrát. První hlasování bude k hodnotící zprávě o vnitřní trhu. Přeje si zpravodajka k tomu ještě něco říci? je to poměrně jednoznačné. Toto byla moje první zpráva, vážení kolegové, a měla jsem výborné zkušenosti s vynikající eh, spoluprací s vámi, zejména se stínovými zpravodaji a také se sekretariátem, také ehm, paní Petruči z EPP, eh, moje asistenti. Byly to velice zajímavé diskuse a děkuji vám také za širokou podporu. Mnozí z vás řekli, že toto přináší něco nového, snad to vnese i nový pohyb do vnitřního trhu. Otevřeně musím ale přiznat, že jsem velice zklamána, že po všech těch schůzích, které se eh, odehrály včera večer, na poslední chvíli a zcela neočekávaně se Eh, zazněl hlas eh, ze strany našich socialistických kolegů, kteří eh, se najednou vyjádřili v tom smyslu, že je pro ně nepřijatelný pozměvací návrh, který my pokládáme za důležitý. Týká se testu vnitřního trhu. Pokládám to za určitý i jakoby zkouška síly. Eh, v tomto výboru na poslední chvíli se některým jeví důležitější než dopad, který tento celý dokument může mít na rozvoj vnitřního trhu. Ale doufám, že všichni v tomto dokumentu vidíme důležitý nástroj pro podporu vnitřního trhu. Děkuji vám za eh, velice eh, počesnou, početnou účast na dnešním zasedání i za vaši podporu. Takže doufám, že budete všichni moudře hlasovat. Já bych nechtěl k tomu otevírat diskusy, ale možná přece jenom by se k tomu pan Vane chtěl rychle vyjádřit. Jen opravdu velmi stručně abyste tak nějak nebrali špatně ty názory SD. My jsme chtěli hlasovat pro tento text, byli jsme velmi konstruktivní v průběhu práce, ale bohužel se nám zdá, že pozměňovací návrh 19, který mohl být předmětem kompromisu, je velmi dogmatický a ideologický. Mohli jste ho stáhnout nebo nějak přeformulovat. Nebylo to uděláno, takže vy jste se prostě zablokovali na těchto ideologických pozicích, které bohužel ohrožují veškerou práci, která byla udělána. Je mě to opravdu velmi líto, ale jsme proti. Right, well, let's get on with the vote. Uh... Takže přistoupíme k hlasování. Odstavec 2, pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? schváleno velkou, měč, velkou většinou. Pozměňovací návrh 9, nový odstavec 2a. Kdo je pro? Kdo je proti? jednomyslně schváleno kompromisní návrh 1. Předkládá EPP SAD ALDE. Kdo je pro? Proti? Jednomyslně schváleno. V tom případě e, desítka a jedenáctka odpadají. Přecházíme k 12 od pana Popovksise. Kdo je pro? Proti? Schváleno rovněž jednomyslně odstavec 4, 13 pozměňovací návrh od pana Nukaka, kdo je pro? Proti? 15 pro, 21 proti, čili neprošlo. Pozměvací návrh 14, tomu máme od pana Lokgarga ústní pozměvací návrh, který máme tady také vytištěný. Samozřejmě e, můžeme o něm hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Dva jsou proti, neboli schváleno. Čili ten původní poznávací návrh 14 odpadá. Teď poznávací návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Jednomyslně schváleno. 5a eh, nový poznávací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Eh, neprošlo, neschváleno. 15 pro 22 proti, Teď eh, pozměňovací návrh, eh, eh, kompromisní návrh 2. Kdo je pro kompromis? Pro? Proti? Schváleno velkou většinou. Znamená to, že 17. a 18. odpadají a přecházíme k novému odstavci 6a, pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Pro pozměňovací návrh číslo 19. 22 pro. Kdo je proti? Schváleno 22 pro 15 proti. 20 stažena. Poznávací návrh 21. Kdo je pro? Proti? Jednomyslně schváleno nový 6C. Zase máte tady natištěný ústní ozměňovací návrh, čili ho můžeme dát hlasování. Kdo je pro? Proti? Schváleno 25 pro, 12 proti. 22, původní eh, poznací návrh 22 tím pádem odpadá 7a. Ústní poznací návrh zase máme eh, k tomuto poznacímu návrhu 23. Eh, takže kdo je pro ústně pozměněnou 23, kdo je proti, schváleno jednomyslně půjdeme eh, na další poznací návrh 9, protože 24 a 25 byly staženy. Takže teď eh, odstavec 10, poznací návrh 26. Kdo je pro? Proti? Jednomyslně schváleno. 27. stažena, 28. tež stažena. Přecházím tedy k 29. Kdo je pro? Proti? Dva jsou proti, schváleno velkou většinou. Odstavec 12. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro tento kompromisní návrh? Někdo je snad proti. Schváleno jednomyslně. Třicítka a jedna třicítka tudíž odpadají. Teď máme pozměňovací návrh 33, to je 13a. Kdo je pro? Je někdo snad proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 33, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno významnou většinou. 34. Kdo je pro? Proti. Zase podstatná většina schválila. 35 pro. Proti? Jednomyslně schváleno. Pozměňovací návrh 36. Kdo je pro? Proti? Zase jednomyslně schváleno. Přecházíme k úvodním ustanovením. Máme k prvnímu úvodnímu ustanovení um, ústní pozměňovací návrh. Asi vám bude vyhovovat, ale ptám se, kdo je pro tento ústní pozměňovací návrh? Kdo je pro? Je snad někdo proti? Schváleno jednomyslně. Tudíž původní poznávací návrh 1 odpadá. Teď dvojka k recitálu 9. Kdo je pro? Proti? Jednomyslně schváleno. Pozměňovací návrh 3, pozměňovací, eh, pardon, úvodní ustaní H, kdo je pro? Proti schváleno převážnou většinou. Pozměňovací návrh 4 k úvodnímu ustanovení 8a, MA, pardon, nové. Kdo je pro? Kdo je proti? Jednomyslně schváleno. Úvodní ustanovení O, pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Jednomyslně schváleno. Pozměňovací návrh O a poznatel 6. Kdo je pro? Proti. Jednomyslně schváleno, nebo dva byly jenom proti. Sedmička, kdo je pro? Někdo je snad proti? V pořádku. Takže přicházíme k závěrečnému hlasování o celé zprávě, kdo je pro tento závěrečný text. Proti? Schváleno 22 eh, pro, 15 byl proti. So I'd like to, uh, I... Rád bych poděkoval paní Půnové a chci jí poblahopřát k tomu, že takto úspěšně skončila práce na její první zprávě a půjde to do plenárního zasedání. Doufám, že e, se e, odehrají další diskuse, e, abychom to mohli jednoznačně odhlasovat na plenárce. Přecházíme k další zprávě která se týká zabezpečení dodávek zemního plynu. E, zprávu předkládá paní Kalněte. Také je to vaše první zpráva, nemýlím-li se, a um, tež vám k tomu blahopřeji. Chcete k tomu něco říci? Ano, e, pane předsedo. Velice se omlouvám, že jsem si vzala slovo dříve než e, paní zpravodajka ale pan Českovský, který je člen našeho výboru a dnes není přítomen na tomto zasedání, si se velice spolupracoval s paní zpravodajkou a ten mě prosil, abych jeho jménem poděkovala eh, paní zpravodajku za vynikající spolupráci mezi ní a mezi všemi ostatními osobami, které se zúčastnily na tvorbě této zprávy, proto bych chtěla za něho všem velice děkuji a velice se omlouvám, že jsem se vzala slovo před dřív než paní zpravodajka. Děkuji. Chcete ještě něco říct, než začneme? Děkuji za to laskavá slova a za, za příležitost, abych poděkovala všem stínovým zpravodajům, všem um, členům výboru, kteří přispěli svými pozměňovacími návrhy k zprávě o nařízení k zabezpečení dodávek zemního plynu. Chci také poděkovat paní, eh, panu Belgejovi a paní Petroči, tedy asistentům, jak už jsem řekla včera, a chtěla bych to znovu zopakovat. Je to jenom jeden z prvních krůčků, které děláme k tomu, aby se vytvořila skutečně společná energetická evropská politika. To je velice náročný cíl a velká výzva pro všechny poslance. Děkuji. Let's proceed to the... Děkuji, takže přistoupíme k hlasování. Článek 1, eh, pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Proti? Velká většina to schválila. Pozměňovací návrh 2, to je vlastně doplněk článku 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Velká většina to schválila. Další je stažen teď kompromisní mm, návrh od čtyřech politických skupin. Kdo je pro tento kompromisní návrh? Někdo je proti? Schváleno převážnou většinou. Dále přecházíme 32, 33, 35, 36, 35 odpadají, takže 36. Kdo je pro poslanecí návrh 36? Kdo je proti? Eh, neprošlo. Přecházíme k článku 3, poznací je 37, kdo je pro. Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 38. Eh, kdo je pro? Proti? Jednomyslně schváleno. 4 od paní zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Velká většina schvaluje. 39. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 40 pro? Proti? Velká většina schválila. Eh, Poznat 41. Kdo je pro? Proti? Eh, schváleno velkou většinou. 42 stažen. 43. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Poznací návrh 44. Je to ústní poznací návrh od Tojena Mandesa, asi budeme pro, ale ptám se, kdo je tedy pro tento poznací návrh s ústním poznacím návrhem. Pro, proti, eh, eh, jednomyslně nebo téměř jednomyslně schváleno. 44 tudíž odpadá a přecházíme pozměvacímu návrhu 47. To je další pozměvací návrh ústně pozměněný. Kdo je pro? Kdo je proti? Jednomyslně schváleno. Přecházíme ke kompromisnímu návrhu 2 od čtyř politických skupin. Kdo je pro tento ústní, pardon, kompromis pro, proti, jednomyslně schváleno. Přecházíme dále, protože 48, 49 odpadají, 50, takže kompromis 3 od 3 politických stran. Eh, kdo je pro? Kompromis proti? Velká většina schválila. 51 a 52 odpadají, 53, 54 a 55 už byly staženy, takže teď máme pozměňovací návrh 6 článku 9 od zpravodajky. Kdo je pro? Proti? velká většina schvaluje. 56 stažen, 57, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto v velkou většinou článek 10, kompromisní návrh 4 od 4 politických skupin. Kdo je pro? Kdo je proti? Jednomyslně schváleno. neboli převážnou většinou. 59 a 58 odpadají. Přecházíme k pozměňovacímu návrhu 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 61 je stažen. 62. Kdo je pro? Kdo je pro 62? celá řada kolegů, včetně paní Hanslík. Čili tohle budeme počítat? Jedná se o 62. Já jsem napočítal 19. 19. Kdo je proti? Jenom to ještě ověřujeme, takže prosím vás, držte ještě ruce protože, nahoře, protože si to potřebujeme znovu ověřit. 16. 16. Okay, so that's carried. Schváleno 19 eh, na 16. Přecházíme k článku 11, 60 3. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Článek 12. Poznáte 64. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 65. Kdo je pro? Proti schváleno velkou většinou, 66 a 67 staženy. Dostáváme se k úvodnímu ustanovení 4, ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 7. Kdo je pro? Proti? Jednomyslně schváleno. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 8. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 6. Úvodní ustanovení 10. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Ne, omlouvá se pan předseda, naopak schváleno. 11 a 12 jsou staženy. 13. Kdo je pro? proti, zamítnuto. Pozměňovací na 14 k 12. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 15. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 16 k úvodnímu ustanovení 13. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 17 k recitálu 14. Kdo je pro? Proti? Schváleno. E, úvodní ustanovení 15, pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Poznací návrh eh, další, eh, odpadá, takže teď eh, kompromisní návrh 5 k 18. recitálu pro, proti. Tři se zdrželi. Schváleno s třemi hlasy, které se zdržely. 20, 23, 24, 25 odpadají, takže přecházíme k Eh, Poznací návrh 26 ústním poznacím návrhem. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Úvodní ustanovení 21, tady je to stašeno, čili teď máme 28 k recitálu 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 29, eh, úvodní ustanovení 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Tím se dostáváme k závěrečnému hlasování a tady musíme si zapsat čísla. Kdo je pro? dva, 2. 35 pro a 2 proti, čili schváleno velkou většinou. Dovolte mi, abych poděkoval srdečně paní Kaněty této práci. A dovolte mi také, abych vám připomněl, že toto je stanovisko výboru, které budeme muset obhájit před výborem pro životní prostředí, což určitě velmi rozhodně uděláme. Pardon, jedná se o výbor pro průmysl. Dovolte mi, abych vám všem velice poděkoval za účast na dnešním dopoledním zasedání a jenom počkám okamžíček, abyste se zase usadili a půjdeme dál. Okay, we have got other business, so could I ask you please... Takže budeme pokračovat. Posaďte se, prosím. Tak, abychom mohli projednat další věci, máme tady totiž důležitý dokument ohledně dokumentu, který musíme projednat. Pokračujte prosím ve svých konverzacích mimo tento sál. Takže se nyní dostáváme k projednání návrhu stanoviska, které předložíme výboru pro rozpočtovou kontrolu. Téma je udělení absolutoria za rok 2008 zpravodaj pan Van de Kamp za skupinu EPP. Mám tady také stínové zprávy pana Greka, pana Busuje a paní Rula. Ti budou mít nyní slovo, takže bez dalšího otálení pan Vank, Van Kamp. Děkuji, pane předsedo. Pro mě je to rovněž první zpráva, respektive první návrh stanoviska a mohu vám říct, že to je velice příjemný eh, zážitek dělat takovouto práci. Pokračujte, prosím. Takže Jak už jsem řekl, je to velice příjemný zážitek eh, spolupracovat eh, s lidmi ve výboru i v rámci mé politické skupiny. Nejprve se musím omluvit, že to opravdu není moje chyba, eh, že nejsou všechna, všechny jazykové verze k dispozici. Máme tady anglickou verzi tohoto návrhu stanoviska, stále čekáme na francouzský a německý překlad. Měli byste ji však mít k dispozici do 9. prosince. Všichni překladatelé, kteří to mají na starosti, nyní pracují. Je to velice krátký návrh stanoviska, je tam pět, šest bodů, pět bodů a to si myslím velice jsou jasné. Já je nebudu nyní všechny zmiňovat, chtěl bych eh, vás upozornit na bod 4, který se týká programu Solvit. V roce 2008 eh, nebyly využity všechny finanční prostředky, alespoň to tak vypadá. Bylo to poprvé, kdy tento program běžel v roce 2008. A číselné údaje za rok 2009 již budou pozitivnější. Především z toho důvodu, že ty prostředky již byly poskytnuty pro použití. Vypadá to, že jsme těch peněz příliš nevyužili, ale v reálu eh, v roce 2009 by to mělo být lepší. Takže tolik, eh, tolik eh, na úvod mého příspěvku. Děkuji. Děkuji pěkně a děkuji za váš návrh stanoviska soustředíme se na ty věci, které jste zmínil. Eh, vítám zde paní Grubenovou z DG Markt a pana kolegu z Digitex. Nejprve dostanou slovo stínový zpravodaje a potom všichni, kdo se přihlásí, takže pan Greg. Děkuji, pane předsedo. Já mám jednu poznámku, která směřuje na komisi. Týká se to opět otázky Solvitu. Myslím si, že eh, rozpočet eh, počít, začal počítat s tím Solvitem a byly tam vyčleněny prostředky. Je um, smutné, že pouze 48% těch prostředků bylo využito a těším se na zprávu za rok 2009 uvidíme, jestli se to zlepšilo. Takže děkuji. Ano, já si myslím, že pan Busoj má na starosti zprávu o Solvitu. A teď máte slovo. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já eh, souhlasím s těmi závěry. Také vítám eh, dobré využívání Eh, té eh, položky 12 0204. Eh, My jsme hovořili o tom slovitu a v roce 2008 to bylo poměrně chabé, v roce 2009 už to bude mnohem lepší a doufáme, že ty návrhy přispějí k tomu, aby rok 2010 zaznamenal výrazné zlepšení, pokud jde o využívání prostředků. Také bych rád upozornil na bod 3, který se týká ehm, celní problematiky. Je to také důležitý aspekt naší diskuse. Měli bychom věnovat pozornost tomu, co tady zmínil eh, zpravodaj. Týká se to fyzických kontrol na straně členských států. Jinak plně podporuji to, co zde stojí a určitě jsem připraven eh, příště eh, během separátní diskuse hovořit o slovitu detailněji. Já se mohu pouze připojit ke slovům předřečníka. Myslím, že je důležité, že se tady upozorňuje na tu tematiku cel. Myslím si, že členské státy používají příliš málo eh, personálu. Členské státy musí dělat více, protože eh, příjmy z cel jsou důležitou součástí našeho rozpočtu. A pokud je o bod čtyři, tak tam bych také měla otázku na komisi, jestli to eh, je jaksi zapřítěněno členskými státy, že těch prostředků bylo využito tak málo. Máme tady ještě paní Gepardovou a paní Stylerovou. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já si myslím, že tato ta zpráva je velice dobrá, že obsahuje eh, důležité body. Pokud jde o bod čtyři Solvit, k tomu bych se ráda vyjádřila a k tomu, co říkali mý kolegové, já se musím omluvit, že eh, nebudu přítom na té diskusi o Solvitu, poněvadž se účastním setkání s čínskou delegací. Budeme jednat o bezpečnosti výrobků. Takže myslím si, že bude také velice důležité a doufám, že poté, co uslyšíme od komise, uslyšíme přesněji, co se s těmi penězi děje, tak eh, na rok 2008 jsme měli eh, tu položku 1 a Evropská komise eh, měla eh, zorganizovat eh, informační kampaň. My jsme tehdy přišli na to, že velice málo lidí vědí o Sovětu a řada poslanců, když jsem tady začala působit, Eh, se vůbec teprve poprvé dozvěděla, že existuje něco takového, jako je program Solvit a je to v podstatě program pro eh, občany. Proto bylo rozhodnuto o uspořádání informační kampaně. Jejím smyslem bylo, aby se občané dozvěděli, že eh, v jejich členských státech jsou úřady, na které se mohou obrátit. A pro mě je naprosto nepochopitelné, proč jsem se já zatím něco o této informační kampani eh, nedozvěděla, přestože eh, sleduji, co se děje v EU i v Německu, ale žádnou takovou kampaň jsem nezaregistrovala. A také si myslím, že občané neví, že takovýto program existuje. A proto je tento bod 4 v tomto návrhu stanoviska velice důležitý. Člověk může z toho eh, chybně vyvozovat, že ty peníze nejsou nutné, ale opak je pravdou. Ty peníze jsou nutné a je nutné je využít rozumným způsobem. Paní Stajle? Eh, děkuji, pane předsedo. Stejně jako pan Buzoj. Eh, jedná se o to, jak často se provádějí fyzické kontroly členských států, bod 3 a tady je návrh, že opravdu členské státy toto musí dělat. Je to velice důležité. Už jsme slyšeli i od komis, paní komisařky o záležitostech, které se týkají ochrany spotřebitele. Přišli jsme na to, že jsou dokonce problémy s osvětlením, které se používá o Vánocích, že to není adekvátní. Co se týče solvitu, myslím si, že o tom budeme hovořit příštím zprávě. Je eh, velice zajímavá ta nízká, nízká vlastně provádění, 40%. Myslím si, že s tím můžeme eh, pokračovat dále, budeme to dále diskutovat. Eh, nechci říct, řekla jsem omylem zpráva Busoji, ale prostě se zpravodajem pro tuto konkrétní zprávu, což bude pán, omlouvám se, pan de van de Kamp, já se velice omlouvám, že jsem si vás spletla s panem Busojem, ale musíme určitě zajistit, abychom eh, pořádně vysvětlili, proč se to tak málo rozběhlo. Aby i ve zprávě pana Busoje jsme už poukázali na způsoby řešení, protože jistě by to mělo velké dopady na další návrhy. Takže děkuji panu zpravodaji a bereme v úvahu to, co on tady říká. Děkuji. Ještě někdo další si přeje něčím přispět? Poprosím paní Marian Krupa já vím, že vy velice často chodíte do našeho výboru a reagujete na Solvit, takže pak ještě pan Demac, který se vyjádří k otázkám daní. Paní Grupenfeld nejprve. Děkuji, pane Harbore. Já bych chtěla jenom něco vysvětlit a chtěla bych také trošičku uklidnit tento výbor. Za prvé, velice nám e, vyhovuje to, že poprvé v roce 2008 jste tady vytvořili e, část rozpočtu pro Solvit a předtím jsme to neměli e, před rokem 2008, ale měli jsme výdaje na základě celkového rozpočtu k dispozici pro vnitřní trh. Takže těch 48%, tedy to, to, že jsme Eh, využili 48% v roce 2008, to není celý obrázek. My jsme měli 100% eh, eh, závazek v roce 2008, ale kontrakty pořád ještě probíhaly a zboží a služby se dodávaly v roce 2009, což znamená, že faktury vlastně byly obdrženy teprve v roce 2009. Takže z tohoto hlediska můžeme říci, že se mm, realizace rozpočtu na rok 2008 blíží 100%. Když vezmeme dohromady faktury za rok 2008 a 2009, 2009 800 tisíc a zase je to podobné. Tedy zase se dostaneme, co se týče realizace rozpočtu, prakticky na 100%. Jsme velice rádi, že ten rozpočet máme a snažíme se ho rozumně vynakládat. Na co se ptala paní Gebhardová, cože jsme s těmi penězi konkrétně udělali. Můžeme vám poskytnout přehled výdajů v rámci tohoto rozpočtu. My jsme velkou většinu prostředků vynaložili na propagaci, zejména na propagační materiály, protože jsme si přijali strategii eh, pro propagaci Solvitu prostřednictvím tzv. multiplikátorů, například eh, evropských eh, sítí, evropských spotřebitelských center, Europe Direct, tedy to jsou všechny ty sítě, které jsou blízké blízko k občanům. Samozřejmě vzhledem k tomu, že jsme tady měli takovýto rozpočet, nemůžeme eh, dělat velice rozsáhlou propagační eh, kampaň. To by vystačilo na reklamní kampaň v jedněch novinách. Proto jsme se snažili používat ty takzvané multiplikátory. My jsme nemohli propagovat Solvit jinak, protože jinak by to vytvořilo příliš eh, mnoho problémů. Museli jsme to velice úzce zacílit, protože kdybychom se nedostali na cílové posluchače. Pak by centra byla zaplavena dotazy, která by nebyla pro ně vhodná a neměli by čas a kapacity na řešení skutečných stížností v rámci Solvitu. O strategii vám řeknu něco dalšího a bližšího, až se dostaneme k příštímu bodu na jednacím pořadu o tom, co bude s rozpočtem na další období. Určitě zpravodaj bude s vámi dále konzultovat tyto poznámky. Pan Debec. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl vyjádřit k bodu 3, kdy výbor lituje, že frekvence fyzických kontrol, které provádějí členských států u dovozu, je stále velice nízká. Já bych k tomu chtěl říci tolik. Za prvé, slova, která použil účetní tvůr, dvůr, by mohla vést k určitému zmatku, protože fyzické kontroly, to se týká hlavně bezpečnostních důvodů, se dělají bezpečnostních důvodů, když eh, se převáží eh, eh, zboží přes hranici. Ale co se týče o ochranu finančních zájmů, to se jedná hlavně o e, kontroly dokladů. E, a strategie pro provádění kontrol je tedy v rukou členských států. To není komunitární kompetence. Nicméně komise vždycky povzbuzovala členské státy, aby používali analýzu rizik, aby se zaměřil hlavně na rizikové e, zásilky a rizikové obchodníky to by mělo přispět k tomu, aby se dosáhly co nejlepší výsledky s optimálním využitím lidských zdrojů. Neboli cílem komise v tomto případě je usilovat o správnou rovnováhu mezi kontrolami a mezi napodobá, na, napomáháním obchodu, který provádějí spolehliví obchodníci. Děkuji. Pan, pan Van de Kamp, můžete se ještě vyjádřit ve svém eh, závěrečném příspěvku k tomu, co řekli kolegové a můžete nám také něco říci o harmonogramu, kdy předpokládáte ukončit práci na touto zprávou. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také kolegům a stínovým zpravodajům za jejich poznámky. Chci také poděkovat zástupci komisy. Já navrhuji, abychom trošičku rozšířili text o číslo v bodě 4, jak řekla paní Gebhardt, protože toto je návrh stanoviska našeho výboru, půjde to do výboru pro rozpočet a mohlo by se něco tady ztratit. Proto bych navrhla, abychom trošičku rozšířili změní bodu 4, co se stalo v roce 2008. A pak uvidíme i výsledky za rok 2009 a přejdeme k roku 2010. Možná, že bychom mohli také něco připojit eh, k fyzickým eh, kontrolám, které provádějí eh, národní celní orgány v Nizozemsku například Eh, všechno, eh, co se daří, jako by dělá naše vláda a co se nedaří, to pochází z Evropy. Myslím si, že mm, bychom mohli trošičku rozšířit tento text, aby nám neunikly některé podrobnosti. A chtěl bych požádat sekretariát, aby mě naformuloval pár dalších věd. Já jsem bohužel ještě příliš mladý, eh, co se týče, <laughs> respektive ještě brzy, něco říkat o harmonogramu k této věci. Pane Malcolme, ptám se vás, jaký je ten eh, harmonogram? Předseda vždycky má takovéhle informace, ale já jsem vždycky rád, když je mají nejprve zpravodajové. To je snad eh, spíše návrh. Termín pro pozměňovací návrhy 18. Eh, prosince v poledne. A další jazykové verze, jak říkáte, budou k dispozici od 11. prosince, takže na to bude čas. Pak zvážíme pozměňovací návrhy a budeme je schvalovat 25. a 26. ledna 2010 ve výboru. To samozřejmě bude do jisté míry záležet také, nebo respektive bude to asi 27. ledna, protože včera už jsem říkal, že se možná uskuteční zvláštní plenární zasedání. Čili pak by bylo možné, aby bylo možné eh, potvrdit eh, jmenování nových komisařů. Takže my asi bychom museli naše zasedání protáhnout až do 27. a každopádně to bude v lednu. A podle našich informací výbor pro rozpočtovou kontrolu bude schvalovat stanovisko 27. března a bude to do plenárky v Dubnu. Tolik o harmonogramu. Stačí vám to? Takže Kolegové si mohou připravit eh, své poznávací návrhy. Termín pro jejich podávání je do 18. prosince. Děkuji vám za tuto vaši novou první zprávu a že za velice metodický postup. Děkuji také komisi a těšíme se na konečné návrhy, které obdržíme v lednu. Teď přecházíme k dalšímu bodu a bude to posouzení dalšího návrhu zprávy a sice zprávy z naší vlastní iniciativy o Solvitu eh, vypracoval zpravodaj pan Buzoj. Znovu ho tady vítám. Máme tady i stínové zpravodaje, nevidím ovšem paní Rojtovou. Eh, pan Níštajle za NSND. Eh, pan Sikorský je tady, pan Dion, nevím, jestli je tady a paní Salvini. A paní Gruben zase zareaguje. Asi paní Gruben za komisi. Takže nejprve má slovo zpravodaj pan Buzoj. Děkuji pěkně, pane předsedo. Vážení kolegové, nejprve se omlouvám za svůj nepřítomnost dnes dopoledne. Byl jsem na jednání výboru pro rozpočet, kde, jsme hlasovali o, kde se hlasovalo o e, důležité věci. A bohužel jsem e, propásl e, vystoupení paní Kunevy. V příštím roce bude mít Solvit k dispozici 1 milion euro. A velice mne pozbudilo to, co tady zaznělo. Přestože ty peníze doposud nebyly využívány adekvátně. Návrh eh, zprávy eh, se eh, týká aktivit v oblasti programu Solvit a jeho účinnosti. Tento program běží, ale je potřeba na základě doporučení, které předložíme, toto fungování zlepšit. Solvit je program, který vznikl na základě iniciativy Komise a smyslem je eh, řešit problémy, které mají podniky a eh, lidé při eh, aplikaci směrnic pro vnitřní trh. Solvit je důležitým nástrojem, který nabízí podporu občanům a firmám, které se mnohdy potýkají s tím, že výhody vnitřního trhu jim nejsou plně dány k dispozici. Nejedna, eh, podniky potřebují rychlá řešení a nemohou všechno řešit přes soudy a právě proto je tady Solvit, který reaguje na jejich potřeby. Solvit navíc, eh, kromě toho, že poskytuje řešení, je také určitým systémem nebo nástrojem, eh, který dokáže Eh, řešit eh, případy, které souvisí s problémy firm na vnitřním trhu. Spolupráce mezi národními eh, úřady a tímto programem Solvit vedou k zavádění nápravných opatření. Pokud se podíváme na číselné údaje, můžeme s hrdostí říct, že Slovit je opravdým, opravdovým uh, úspěchem. V roce 2008 uh, eh, bylo 22 uh, eh, případů uh, vyřešeno uspokojivým způsobem. Slovit požívá důvěry podniků i občanů. Nicméně Solvit lze zlepšit. Eh, jsou potíže, eh, na které bychom se měli podívat a eh, ve svém návrhu zprávy také předkládám možná řešení a také určitě přijde řada pozměňovacích návrhů. Je tady malé povědomí o programu slovit na straně občanů. Občané velice často nevědí o existenci tohoto Eh, nástroje toho, toho, této sítě a nevědí, že jejich problémy na vnitřním trhu lze řešit rychleji. 800, až, 800 tisíc až 1 milion euro budou k dispozici příští rok a eh, není to dostatek peněz k zorganizování dobré informační kampaně, proto navrhuji, aby se do toho zapojily i členské státy. Ale také musím jasně říct, že tato kampaň by měla akcentovat kvalitu. Kvalitu tohoto nástroje, kvalitu solvitu. Nemůžeme očekávat, že někde venku, že eh, někde eh, na podél dálnic uvidíme eh, plakát Máte problém, solvit to vyřeší. Občané potřebují více informací, aby věděli, kam se obrátit a podniky to také potřebují vědět. Ovšem tyto informace by měly zcela jasně um, informovat, nebo eh, hovořit o tom, čeho je Solvit eh, schopen, co dokáže. V některých zemích jsou lidé, kteří mají na starosti Solvit, jsou přitížení eh, a Členské státy by měly navýšit eh, počet zaměstnanců, kteří pracují v těch centrech Solvit. A chceme navýšit eh, procento případů, které prostřednictvím Solvitu byly vyřešeny. Solvit, jak jsem řekl, určitě může na pomoci k tomu, aby těch případů bylo vyřešeno více. Nechceme, aby eh, se účinnost systému snižovala a proto se domníváme, že Evropský sociální fond by mohl být nástrojem, odkud by mohly proudit další finanční prostředky. Abychom zvýšili účinnost Solvitu, a to už se dostávám k závěru své prezentace, potřebujeme uspořádat eh, adekvátní výukové programy pro státní úředníky, kteří pracují v oblasti Solvitu a rovněž i pro ty, kteří pracují v administrativě eh, na různých ministerstvech a které mají na starosti problematiku solvitu. Rovněž musíme eh, eh, zlepšit přístup k právnímu poradenství v kontextu solvitu, protože v řadě případů jsme konfrontováni s velice složitými otázkami, a lidé eh, potřebují eh, právní poradenství. To jim může poskytnout jak eh, národní vláda, tak Evropská komise. Na závěr bych rád poděkoval zástupcům Evropské komise za informace a za spolupráci, která přispěla k vytvoření tohoto návrhu zprávy. Děkuji Jonathanu Papovi ze sekretariátu komise. Chci, aby to byla eh, pozitivní zpráva. Solvit totiž síť, kterou musíme pochválit, ale musíme také hledat řešení, která zlepší činnost Solvitu a působení tohoto nástroje budoucnosti. Děkuji pěkně. Děkuji pěkně, pane Busovi, za eh, tento velice komplexní náhled na problém. A za to, kde jste navrhl uh, příští kroky. Takže stínový zprodaje, pan Hancek a potom paní Rojtová. Eh, děkuji mnohokrát, pane předsedo vážené kolego, kolegyně a e, kolegové. E, paní poslankyně Rojtová se nemůže zúčastnit tohoto jednání, protože se e, účastní delegace AKT do Afriky. Proto bych za jední, jejím jménem chtěla předložit několik v úvah. Chtěla bych především vyřídit jejich poděkování pro pana poslance zpravodaje, který připravil velice dobrou zprávu a ta zpráva je mimořádně hodnotné východisko pro naší diskuse. Já také naprosto souhlasím eh, se vším, o čem se zpráva zmiňuje. Konkrétně s těmi záležitostmi, které se týkají eh, zvyšování povědomí našich obyvatel ohledně občanů ohledně solvitu a že je také třeba více propagovat tento nástroj, eh, že proto je třeba třeba využít veškeré možné prostředky, že je třeba také eh, správně eh, proškolit administrativní pracovníky, že musí být také styční pracovníci na ministerstvech jednotlivých eh, států, že je třeba využívat také Evropský sociální fond, aby se posílily administrativní možnosti. Pokud Eh, nebudou stačit pracovníci přímo ve střediscích Solvit. A také souhlasím s tím, eh, že je eh, třeba dále podporovat služby na společném trhu. Také chci zdůraznit, že síť Solvit je velice dobrý nástroj pro občany i podnikatele v Evropské unie, protože ti právě v první řadě pocitují problémy, jestliže nedobře funguje vnitřní trh. Navíc je to nástroj, nástroj, které umožňuje tyto problémy řešit. Ráda bych vám tady připomněla, že v posledních zprávách se hovoří o 83% řešení problémů, problémů našich obyvat, občanů a podniků, eh, které byly vyřešeny. Co se týče předpokládaných pozměňovacích návrhů paní poslankyně Rojtové, chci zdůraznit, že je třeba zviditelnit eh, tuto síť Solvit, také, aby eh, ho dobře znali drobné a střední podniky. Proto si také myslím, že konkrétně kampaně, které směřují přímo eh, k této skupině, eh, se musí organizovat ve spolupráci s národními a evropskými asociacemi podnikatelů. Za, za druhé, eh, projekt eh, podpory služeb na vnitřním trhu nebo eh, asistenčních, asistenčních služeb jednotného trhu se musí co nejrychleji ukončit spolu se Solvitem. A za třetí, největší počet záležitostí, které řeší Solvit, se týká těch občanů, kteří konkrétně mají problém s uznávání odborných kvalifikací anebo se sociálními právy. Proto je zapotřebí, aby tady probíhala intenzivní spolupráce a informační kampaně. To je třeba připravovat ve spolupráci s asociacemi osob, které žijí v zahraničí a také s konzuláty, protože to jsou přece jedna z prvních eh, míst, kam se naši občané obracejí, pokud potřebují poradit. Eh, za čtvrté, přítomnost Solvitu na, informa- na internetu se musí zlepšit protože jestliže buď občan, anebo podnikatel napíše adresu solvit.eu e a eh, nebo PL nebo DE nebo CZ, prostě eh, koncovku té dané země, tak se bohužel nedostane rovnou na webovou stránku Solvitu, protože buď musí znát úplnou adresu, eh, která je na stránkách komise, anebo tam musí napsat heslo eh, Solvit do vyhledávače. A myslím si, že tohle je třeba určitě změnit. Za páté, Evropský parlament musí dostat podrobnější statistické údaje o národních střediscích solvy. To musí být další výroční zprávě, protože efektivita jednotlivých těchto středisek se nedá eh, hodnotit, takže to budeme dělat my a nemohou být také jinak navrhnuty opat, navrhnuta opatření, jak to zlepšit, protože každý poslanec má své kontakty v členských státech a možnost ovlivňovat, co se děje u nás v jednotlivých státech. A možná, že by to pomohlo vyřešit eh, problémy, s nimi se potýkají eh, národní střediska. Poslední bod. Systém eh, nebo síť Solvit se musí také prezentovat na fóru COSAC, což je mezinárodní Eh, fórum výboru eh, národních parlamentů pro evropské záležitosti. Myslím si, že to by vedlo k větší propagandě, propagaci tohoto nástroje v členských státech Evropské unie. Děkuji vám za pozornost a jsem velice ráda, že jsem měla možnost jménem mé kolegyně paní poslankyně Rojtové předložit její připomínky ke zprávě. Chci znovu poblahopřát panu zpravodajci a já osobně se připojuji ke všemu, co tady bylo řečeno, protože já si myslím, že Solvit je vůbec jeden z nejlepších nástrojů, které máme k dispozici, ale které bohužel nejsme schopni zatím úplně využívat. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. To bylo mnoho velice užitečných poznámek, které můžeme připojit k tomu seznamu pro zpravodaje. A teď eh, paní Štajle, děkuji, eh, děkuji eh, pane předsedo, panu Buzoji za vaši zprávu. Já bych eh, chtěla se jenom připojit k tomu, co tady bylo právě řečeno. Myslím si, že je mnoho mm, e- evropských poslanců, kteří pořádně nic nevidí o Solvitu. Přišlo se mnoho nových lidí. Možná, že my bereme určité věci jako něco samozřejmého, ale možná, že tomu tak není. Možná, že tedy pan Busoj by mohl dělat i přímo v parlamentu, aby propagoval eh, znalosti o Solvitu tady v Parlamentu To by třeba připom, přispělo i k lepší informovanosti v Českých státech. Když hovoříme o informovanosti, měli bychom začít u sebe. Já s vámi souhlasím, že to je vynikající nástroj, a e, může nám pomáhat zajistit dobré e, fungování vnitřního trhu a pokud se něco nedaří, pak právě to umožňuje řešit tento nástroj, o čemž hovoří pan Busoj. Hovoříte o tom, že v případě nesprávného fungování vnitřního trhu je možné rychle zjednat nápravu, aniž by třeba bylo nutné kvůli tomu eh, jít k soudu. Takže je možné tímto způsobem prosazovat pravidla eh, vnitřního trhu. Co se týče Spojeného království, já jsem hovořila s kolektivní aktivem pracovníků v Solvitu ve Spojené království. A zdá se, že občané o tom možná vědí více než drobné a střední podniky. O tom jste také se zmiňoval, že bychom se měli zaměřit i na tu podnikatelskou stránku, mezi podnikateli prosazovat eh, znalosti o tomto nástroji. Zdá se, že podniky o tom někdy vědí méně než občané. Tím navazujeme na předchozí předchozí diskuse. Eh, pak tady hovoříte o horizontálních problémech zjištěných na národní úrovni. To máte úplně pravdu. Pak jsou tady eh, předpokládaná opatření. To je jistě velice zajímavé. Myslím si, že bychom se měli také zabývat otázkou výměny nejlepších praxí protože v některých členských státech to funguje lépe než jinde. Určitě také roz, otázka rozpočtu je důležitá. Pak jsme mluvili o těch 48% předchozí zprávě. Tím je také třeba se zabývat, vědět, proč eh, se to tak nerozbíhá, jak by mělo. A snad bychom měli také se zabývat tím, jak se financuje eh, práce zaměstnanců a jak to vypadá s propagací, s informací. Možná, že bychom se na to měli dívat takto vlastně ze dvou stran. Mluvíme o informačním europortálu, informačních kampaních, kampaních. To samozřejmě také potřebuje peníze. A nemělo by to jít ale proti naopak e, vybavení e, zaměstnaneckými zdroji. Čili snad by bylo třeba mít více zdrojů také na informační kampaně, ale zároveň potřebujeme mít také pořádně ošetřený personál. Já za sebe si myslím, že se musíme eh, E, podívat na to z hlediska toho, aby se nesprávně nevykládala legislativa. E, a určitě potřebujeme zdroje na informační kampaň, má-li být tato efektivní. A v různých zemích, v různých kulturách se to třeba bude dělat různým způsobem. Různě jim to bude vyhovat. Takové místní kampaně si myslím by byly asi nejefektivnější. A asi bychom také měli se snažit eh, snižovat počet případů, které se neřeší v tom stanoveném termínu deseti týdnů. Pak jsou zase věci, které vy, vy, eh, přesazaj, přesahují mandát eh, Solvitu, eh, Solvit plus případy. A pak se tady říká, že není dost případů, které jsou dokonce vyřešeny. Možná, že pro ty Solvit plus případy měl by platit trochu jiný postup. Asi každý z nás tady v parlamentu by měl prosazovat s mm, Solvit. Máme 700 50 poslanců na základě Lisabonské smlouvy a můžeme to prosazovat v našich zemích mezi občany a mezi podniky. Děkuji, pane zpravodaji, těším se na spolupráci s vámi. Ano, děkuji vám mnohokrát. Eh, určitě ta myšlenka udělat nějakou akci s novou komisí je dobrá. Budeme hovořit, hovořili se s panem s paní Krivý ve Štrasburku před půl rokem a Hovořili jsme o tom solvitu a myslím si, že pro novou komisi určitě bude eh, vybraná příležitost, aby se toho chopili hned ze začátku, hned z počátku svého období. Paní Rudná, já k tomu nemohu příliš dodat. Myslím si, že ta zpráva je vynikající. Eh, rád bych poukázal tu otázku webové stránky a e, pokud jde o tu viditelnost, tak s tím souhlasím. Já e, považuji ten nápad informovat nové poslance e, za velice dobrý. Já si myslím, že to pomůže všem, pokud budou vědět občané co nejvíce o Slovětu a poslanci budou moci informovat své voliče o existenci tohoto programu. Mám ještě jednu otázku a ta směřuje spíše eh, na komisi. Otázka, jestli Evropský sociální fond je tím správným zdrojem pro financování. Tady trochu pochybuju. Já považuji za správné, že bychom měli uvažovat o tom, jak financujeme, ale jestli to bude právě tento fond, tak eh, tam mám trochu pochybnosti, ale pravděpodobně eh, je potřeba v tomto ohledu skontaktovat komisi. To, to je ten správný partner pro komunikaci. Děkuji. Pan Kusky. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, budu hovořit svojí mateřštinou. Zcela podporuji zprávu, je velmi dobře vypracovaná. Eh, je to důležitá věc, eh, věc Solvitu. To jsme viděli už v předchozím bodu, který se týkal rozpočtu, ale eh, polovinu času jsme věnovali Solvitu. Takže z tohoto hlediska můžeme panu Busojovi pogratulovat, že přinesl dobrou zprávu, že z 800 tisíc se zvyšuje financování Solvitu na milion euro. Také jsme tady slyšeli názor, že Solvit se na jedné straně stává obětí vlastního úspěchu. To znamená, že eh, se často ehm, stává příliš přetížením, protože je tam málo pracovníků a nestačí počet pracovníků, takže proto eh, ehm, v roce 2008 eh, trvalo řešení případu asi 58 dní ale 69 dní to bylo v následujícím roku. A pak eh, eh, je eh, méně věcí, Eh, které se vyřeší do deseti týdnů. Bylo to 79, 49%, 74%, pardon. Proto je dobře, že se tady hovoří o nutnosti zvyšování efektivity řešení problému s tím, že dostane další kádrové i finanční zdroje ze Evropského sociálního fondu také z tohohle hlediska mě velice zabývá, zajímá to, že na, rozdíl, na jedné straně roste s každým rokem počet stížností od občanů, ale že eh, počet stížností od podniků je relativně nízký, zatímco eh, Solvit má zájem na tom, aby pomáhal právě podnikům. Myslím si, že bychom měli analyzovat, proč je relativně nízký počet stížností odpovědností od podniku, podívat se na to, jaké ukazatele by nám umožnili vypracovat lepší strategii vůči podnikatelům. Tím se dostáváme k jádru věci. Stejně jako paní Gebhardová, i já jsem se, pod, se, šel, se, se já jsem vlastně zjistil, že existuje Solvit teprve, když jsem byl zvolen do parlamentu, do Evropského parlamentu. I když předtím jsem byl poslancem a pracoval jsem v rozpočtovém a ekonomickém výboru v Národním parlamentu a sám jsem podnikal mnoho let a nikdy jsem neslyšel o Solvitu až teprve, když pan Harbor eh, mě dal úlohu stínového zpravodaje. Teprve tehdy jsem se o něm dověděl. My říkáme v Polsku, že pod, eh, pod eh, svíč svém bývá tma. A vzhledem k tomu, že internet je hlavní eh, prostře- eh, médium, díky němuž eh, Solvit existuje, tak ukazuje se, že Solvit má problém s internetem. O tom už hovořila paní Hanziková. Ostatní kolegové také říkají, že Solvit jakožto internetová síť pro řešení problémů nemá ani koordinovaný systém národních internetových webových stránek. To jsem si ověřil dnes před naším zasedáním. Když se podíváme na národní domény, tak když je zadáme, tak většinou se dostaneme někam jinam, než eh, k něčemu, co má co dělat se Solvitem. Řeklo by se, že by měla být doména solvit.eu, e ovšem tato doména se nevyužívá. Můžeme se tedy zamyslet nad tím, jakže se má eh, průměrný občan vůbec dostat na internetu na Solvit, když je tady to takové složité ec.eu, e e lomeno Solvit. To je opravdu věc, kterou je třeba rychle změnit. A pokud to nikdo jiný neudělá, tak vzhledem k tomu, že máme ještě čas do 11. prosince, pokud jsem dobře rozuměl, eh, pro pozměňovací návrhy, tak já si dovolím předložit takovýto pozměňovací návrh. A na závěr chci říci, že Solvit skutečně má veškeré šance být velice dobrým nástrojem pro řešení problémů vnitřního trhu, ale musíme ho dále zlepšit a dát na to další zdroje. Děkuji. Well, I'm, I'm, I'm s potěšením vás uvádím do problematiky Solvitu. Představuji vám Solvit. Spíše jde o to, aby o tom věděli naši kolegové v národních eh, parlamentech. Eh, takže zazněla ta myšlenka, aby se toho parlamenty v členských státech také více eh, věnovaly. Takže děkuji a teď dávám slovo paní Vaniu naší místopředsedkyně. Pane předseda, budu velmi stručná, protože už toho bylo mnoho řečeno. Já chci poděkovat panu Busojovi za jeho opravdu skvělou práci. Myslím si, že je to opravdu mimořádně užitečný nástroj, který ale není využíván. Já si myslím, že bychom si měli dát k dispozici prostředky, když hovoříme o evropském občanství a o ochraně spotřebitelů. Je to nástroj, který můžeme využívat každý den. Já jsem si ho osobně vyzkoušela, protože jsem měla spoustu problémů s nimiž se na mě obrátili občané před volbami a já jsem se cítila naprosto inkompetentní k jejich řešení a proto jsem je poslala na Solvit a mohu říci, že v rozumných časových lhůtách jsem dostala velmi přesné odpovědi. Takže já jsem se rozhodla informovat o Solvitu, protože nikdo, nebo téměř nikdo Solvit ve Francii nezná. Takže já jsem si našla takové malé letáčky, dala jsem je na veřejné prostory, dala jsem je na radnici u nás ve městě a všimla jsem si, že rostou poptávky, žádosti, stížnosti a také odpovědi. A také jsem si uvědomila, že to potřebuje určitý rozpočet. Veřejné úřady mohou poskytovat informace, občané tyto informace budou hledat, ale vyžaduje to navýšený rozpočet kompetentní lidské zdroje. Myslím, že jste to zdůraznili. A potom je třeba jak na papíře, tak elektronicky šířit informace na všech veřejných místech. A myslím si, že z dlouhodobého hlediska občané pochopí, jak Evropa může pomoci zlepšit jejich každodenní život. Souhlasím s paní Rýle. Není to financování z Evropského sociálního fondu. Evropský sociální fond je, neřekla bych úplně, nedostačující. Je velmi používán na určitém území v zájmu územní a sociální soudržnosti. Já si myslím, že ale potřebujeme specifický rozpočet, který by dostal našim ambicím. Já jsem si poznamenal především tu věc ohledně dostupnosti solvitu ve Francii. Já chci eh, akcentovat tu skutečnost, že eh, francouzská vláda je zastoupena na tomto zasedání. Já jsem nechtěl dát eh, jejím, eh, jako jej, těmto eh, zástupcům slovo, ale chci říct, že si jsem vědom jejich úlohy a doufám, že si teď vyslechli toto slova naší místo předsedkyně. Takže pan Ver. Well, I'll be brief, Mr. Chairman, because so many valid points have been... Děkuji, já už nemám co dodat, protože tady kolegové už vše řekli. Chtěl bych poděkovat eh, panu Busojovi. Eh, my jsme řekli, že je tady nedostatek informací a na to se zaměřujeme, ale jde o to, abychom eh, to nepřehnali, abychom tu strategii koncipovali správně. Vy jste řekl, že v některých členských státech jsme byli eh, úspěšnější, pokud jde o Solvit. A rád bych viděl více o tom, jak to vypadá v jednotlivých státech. Vy jste zmínil také problematiku školení, to je relevantní eh, faktor, pokud jde o iniciativu Solvit. Pokud eh, zmiňujeme tady tu rozpočtovou část, tak hovoříme o 800 tisících, potom o milionu, ale v podstatě nevíme přesně, kolik potřebujeme. Čerpat prostředky ze Evropského sociálního fondu je pouze alternativou. Abychom zaznamenali úspěch eh, i pokud jde o školení, tak možná budeme potřebovat 1,2 milionu. Je potřeba mít ale konkrétní eh, informace o tom, kolik se Solvit vyžádá prostředků. Děkuji, pan Litregard. A bude to poslední příspěvek. Děkuji. I já jsem chtěl využít této příležitosti, abych řekl, že zpráva pana Busoje je velmi úspěšná a dobře vypracovaná zpráva, stejně jako mý předřečníci. Se domnívám, že zde nejde pouze o otázku peněz. Jedná se také o otázku zkušeností a Nevím, co si o tom myslíte. Myslím si, že bychom se mohli pokusit vytvořit, eh, organizovat takové slyšení v jednotlivých členských státech, eh, ve střediscích Solvit eh, v jednotlivých členských státech. Mohli bychom se jich zeptat, co si tato centra přejí, co by podle nich na základě jejich zkušeností mělo být zlepšeno. Zde samozřejmě bychom mohli uh, vypracovat takový drobný dotazník, abychom se zeptali na to, jaké zkušenosti mají, ale když se budeme ptát vlevo vpravo, tak zjistíme, že v různých zemích mají možná různé zkušenosti a možná by to byl dobrý nápad udělat takovýto průzkum. Stejně jako předřečníci říkali, pokud chceme i nadále používat Solvit, nejde pouze o otázku peněz, jde také o to, jaké zkušenosti máme a mohlo by to být velmi užitečné udělat takovýto průzkum. Děkuji vám za vaše užitečné <clears throat> poznámky, které eh, přidali hodnotu této zprávě. Takže paní Grabert za komisi. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych eh, začala tím, že eh, vyjádřím pochvalu tomuto výboru za to, že si uvědomil výhodu Solvitu dlouho předtím, než eh, tak učinili ostatní. Když jsme před sedmi lety začal, začínali, tak spousta lidí v této instituci se domnívala, že to je uh, jen taková uh, náhražka skutečného řešení a že není možné, aby se v členských státech řešily problémy během deseti týdnů. Nejde samozřejmě jenom o kvalitu služby Solvit, ale i o podporu, kterou nabídl tento výbor a jeho členy, především pana Harbra, kteří se zastávali tohoto programu. Po těch sedmi letech se již Solvit etabloval jako nástroj pro řešení případů chybného provádění předpisů. Myslím, že tato zpráva nyní přichází v pravý čas, protože umožňuje podchytit spoustu problémů, se kterými jsme byli konfrontováni za posledních sedm let. Pár věcí, především eh, propagace. Souhlasíme s tím, že propagace je nutná a musí směřovat hlavně k malým a středním podnikům. Eh, víme, že to jsou právě podniky, které v rámci Sovětu jsou málo aktivní, málo se snaží eh, nalézt řešení svých problémů. Dospěli jsme k závěru, že široce zaměřená veřejná kampaň neřeší problém Solvitu. V roce 2008 jsme zavedli akční plán eh, služeb podpory vnitřního trhu. A pár věcí, které souvisejí eh, s Solvetem a tímto akčním plánem. My jsme chtěli podpořit eh, celý balíček služeb, který máme k dispozici. Uvedu příklad. Solvit eh, by se měl věnovat konkrétním problémům. Ovšem existuje spousta lidí, eh, kteří nemají konkrétní problém, ale eh, mají nedostatek informací a potřebují právní poradu ohledně toho, jaká jsou jejich práva. A nyní mají možnost eh, obrátit se na úřad, který jim zajistí toto právní poradenství, ale oni se obrácejí na instituce, které, pardon, na střediska Solvit, eh, které se těmito eh, případy zabývají. Určitě by bylo lepší, aby tady to bylo rozděleno. Takže my nyní chceme propagovat Eh, solvit. My, my bychom neměli propagovat eh, Solvit a Signpost a další centra, protože to lidi pouze zmate. Lidé si najdou cestu k Solvitu, pokud ji budou potřebovat. Lidé by měli mít možnost najít si to středisko Solvit eh, na internetu přes Google a eh, je naprosto nezbytné, aby na internetu eh, byly informace, které lidem pomohou, pokud člověk zadá svůj problém, že třeba má problém se svým řidičským průkazem, tak je ten systém automaticky naveden na středisko Solvit. Je také důležité poznamenat to, že 78 které eh, při případu, které byly předloženy střediskům Slovit, v podstatě nepatřily do eh, kompetence tohoto střediska. V loňském roce jsme zrealizovali, jsme eh, nabídli online formulář, to znamená, že pokud se člověk chce obrátit buď to na Slovit nebo na ten eh, druhý systém, tak eh, pomocí tohoto formuláře budou přesměrováni buď to na středisko Solvit, anebo na to druhé středisko. Takže opět lidé nemusí znát všechny tyto eh, obchodní značky, pokud chtějí najít místo, které jim vyhoví. Hovořilo se tady o tom, že Solvit eh, ukazuje, jaké jsou problémy na vnitřním trhu. Solvit a ostatní služby eh, mohou poskytnout užitečnou zpětnou vazbu komisi a radě, pokud je o to, co na vnitřním trhu funguje a co nikoliv. A Zjistíme také, v jakých oblastech lidé potřebují více informací o svých právech. Začneme v roce 2011 vypracovávat zprávy o vnitřním trhu a tyto zprávy budou vycházet eh, z informací z databází eh, Solvitu eh, a dalších služeb a Center pro služby obyvatelům. My chceme samozřejmě spolupracovat se všemi službami a jde o to, abychom dostali komplexní, no, kompletní obrázek o tom, co se na vnitřním trhu odehrává a jak jej lidé vnímají. Ať už jde o přeshraniční nákupy i o administrativní překážky. Takže takový je plán na rok 2011, respektive toto se bude provádět od roku 2011. stále opakující se problém je eh, počet zaměstnanců, ale tady je trochu eh, eh, nepřesný obraz. Pokud se podíváte na číselné údaje z roku 2008, tak zjistíte, že v řadě členských států došlo k navýšení zaměstnanců, ale jsou stále velké členské státy, kde je nedostatek lidí pracujících v oblasti solvitu V jednom, dokonce, v jednom z těchto center dokonce eh, je vedoucím praktikant a to určitě není eh, dobré pro reputaci tohoto konkrétního státu. V tomto návrhu zprávy se navrhuje eh, čerpat prostředky z Evropského sociálního fondu, které by byly využity na navýšení zaměstnanců, ale já pochybuju, vážně pochybuji o tom, že by to fungovalo. Existují eh, možnosti v eh, menších státech, eh, kde by se mohlo tohoto fondu využívat, ale ve velkých státech ne. Další návrh přinesla paní Hanslík. Určitě pro vás, jakožto zastance Solvitu, by bylo zajímavější soustředit se na státy, kde existují opravdové problémy. Toto je druh nátlaku, jeho jsme byli svědky v minulosti a který v podstatě funguje. Takže bych navrhoval, abychom se podívali především na ty státy, kde mají problém s personálem a aby se uspořádala eh, kampaň, která by měla pozitivní vliv na tuto situaci. Podle mé zkušenosti, eh, čím eh, více budete informovat, tím více lidé budou poslouchat a nakonec se snad podaří eh, ten počet zaměstnanců zvýšit. Pak tady ještě byla poznámka týkající se uspořádání eh, nějaké akce pro eh, poslance Evropského parlamentu a já souhlasím s tím, že poslanci jsou těmi nejsilnějšími spojenci, pokud jde o podporu Solvitu. Velice rádi se budeme spolu podílet na uspořádání této akce a nejde o propagaci pouze Solvitu, ale i dalších informačních e, služeb, které e, máme k dispozici v oblasti vnitřního trhu. Děkuji. Děkuji mnohokrát za, e, tento, za tuto velice komplexní zprávu a náš zpravodaj určitě zaznamenal tu potřebu zjistit situaci zaměstnanců v členských státech, tedy zaměstnanců, kteří pracují v oblasti solvitu. Škoda, že tady nemáme komisařku pro vnitřní trh. A já si myslím, že eh, zástupkyně komise eh, by nechtěla, aby eh, na Slovitu pracovali stážisté. Já mám uh, určitý harmonogram, ale pokud nám jej navídnete, Velice stručně pár věcí. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, eh, kteří eh, předložili své návrhy. Souhlasím s těmi eh, pěti body, které představila paní Hanzlík jménem paní Rojtové, ale i svým jménem. Jsem opravdu přesvědčen, že se musíme mnohem více soustředit na malé a střední podniky. Souhlasí s tím i Evropská komise. Také bych rád eh, upozornil na problematiku internetových stránek. Eh, pan Kurský to rovněž zmínil. A Myslím, že bychom měli do své zprávy eh, začlenit eh, návrh na vyřešení eh, těch internetových stránek pro Solvit. Souhlasím s tím, že ta centra musí být efektivnější. Také souhlasím s tím, co říkala paní Staver a také souhlasím s tím, co jste řekl vy a zástupci komise. Poté, co převezme svoji eh, funkci eh, nová komise, eh, upozorníme na problém solvitu. Rád bych reagoval na to, co, říkala pan, co říkal pan Greb ohledně rozpočtu. 800 tisíc euro bylo vyčleněno na rok 2009 na propagaci. Není se počítá s jedním milionem. Už ten návrh zazněl, byl předložen, prochází druhým čtením. A je to rozpočet na rok 2010 a je to rozpočet na podporu, na propagaci jak Slovitu, tak eh, dalších služeb pro asistenci na vnitřním trhu. Tyto prostředky nejsou dostatečné pro uspořádání informačních kampaní v členských státech, eh, proto požadujeme, aby členské státy eh, využívaly národních, regionálních i lokálních médií pro podporu a propagaci Solvitu. Pokud jde o zaměstnance, pracovníky, kteří pracují v oblasti Solvitu, tak ti jsou na různých ministerstvech, eh, v odděleních pro evropské záležitosti. Jsou tady placeni členskými státy a pracují pouze pro síť Solvit, ale jsou případy, že ve velkých, ve velkých státech eh, máme eh, jednoho stážistu, který eh, pracuje v oblasti solvitu a jsou tam i jazykové problémy, takže se potýkáme s problémy nejenom počtu lidí, kteří pracují na Slovetu, ale i s, se školením. A to je právě něco, co Evropská komise nemůže vyřešit. Můžeme to vyřešit tak, že se budeme s, usilovně snažit přesvědčit členské státy, aby zvýšili počet lidí, kteří na tohleto pracují, ale to už bude jejich úkol. Jsem opravdu přesvědčen o tom, že kromě toho, co má v úmyslu Evropská komise, hovořím o, těch, o tom 1 milionu euro, a kromě toho, co uděláme my, tak můžeme se vzít za příklad paní Vernio. Můžeme všichni z nás uspořádat informační kampaň ve svých volebních okrscích a to určitě také pomůže zvýšit povědomí o Solvitu. Pokud je o harmonogram, já už jsem vlastně, vás s ním seznámil, takže teď máme 2. prosince, projednáváme návrh zprávy, je to moje první zpráva a je to také jsou den narozenin mé ženy, takže 2. prosinec je pro mě historický, historickým datem v mé kariéře v EP. 11. prosince je lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů. Petiční výbor přejme stanovisko 28. ledna a projedná pozměňovací návrhy a bude hlasovat o této zprávě 8. února, tak abychom na prvním plenárním zasedání v březnu eh, mohli tuto zprávu eh, předložit ke schválení v plénu. Děkuji, já jsem si nevšiml, že eh, to byla vaše první zpráva, protože jste se tak aktivně zapojil, takže je to nejenom pro vás, ale i pro všechny z nás historický den. Takže půjdeme k poslednímu bodu. E, máme na to půl hodiny a doufám, že to bude stačit na první výměnu názoru. Konkrétně chci uvítat eh, Klonda Telmese, který je členem Evropského parlamentu, který velice aktivně eh, pracuje ve výboru pro průmysl. Ale je to vlastně poprvé, pokud vím, kdy jste připravil stanovisko pro tento výbor. Jsme velice rádi, že jste si na nás udělal čas, protože máte vynikající pověst. Pak tady je Filip Jouvin jakožto eh, stínový, pak paní, paní Pavanová tu nevidím, Tam Fox tady není, pan Dion tady není. Takže ale každopádně jsou tady dva stínoví zpravodajové. Pan Turterberger, pokud vím, je tady za komisi, který vede oddělení pro farmaceutický průmysl na DG Enterprise. Takže nejprve eh, panu Claudu Termesovi s eh, potěšením předávám slovo pro první výměnu názoru. Bereme oba návrhy najednou a myslím si, že to budeme tedy posuzovat dohromady, protože to jsou dvě konkrétní věci. Je to farmakovigilance, změna směrnice a pak změna nařízení. Obojí budeme probírat zároveň. Děkuji. Pane předsedo, je vždycky velice příjemné, když člověk dostane květiny ještě než odvede práci. Takže doufám, že dostojím očekávání. Je to poprvé, kdy jsem zde u vás a je mi velkým potěšením, že je mohu, eh, mohu eh, vám předložit. Chtěl bych. Takže eh, je tady několik zpravodajů, pokud se dneska dohodneme, budeme moci dále pokračovat. Své první názory a náměty chci předložit v angličtině, protože tak to bylo um, připraveno, i když uh, hovořím jazykem Voltera. Uh, farmakovigilance. Myslím, že vůbec otázka medikace je vždycky otázkou důvěry. A e, nedávná historie očkování proti takzvané prasečí chřipce nám ukazuje, že jestliže široká veřejnost má byť nejmenší pochybnosti týkající se pozitivních nebo negativních dopadů určité medikace, pak v zásadě Eh, veškerá úsilí týkající se například vakcinace nebudou úspěšná. Myslím si, že tento příklad znovu ukazuje, jak důležité je budovat důvěru. A odkud pochází důvěra? Eh, musí tady být velice přísný registrační režim, režim a také eh, Eh, je důležité, aby eh, vztahy mezi jednotlivými zainteresovanými stranami byly co nejtransparentnější a je třeba podávat také informace. Někdy může docházet i třeba ke kontroverzním informacím a výměnám takových informací, protože jedně tak se dobereme k rychlým výsledkům. Uvědomuji si samozřejmě, že jsme jenom jedním z mnoha výborů, které se touto otázkou zabývají. Jedna, která má dvě součásti, je to směrnice a nařízení. A myslím si, že bychom se měli zaměřit na ty aspekty, které přísluší našemu výboru. Týká se to informací a práv pro občany, pro spotřebitele. A pak samozřejmě se musíme také snažit o maximálně harmonizovaný přístup, tedy neměli bychom vytvářet zbytečné překážky pro vnitřní trh. Já se zaměřím hlavně na dvě věci. První je systém vigilance, farmakovigilance v Evropské unii, ale je na něm ještě ledaco ke zlepšování, to je dobré východisko. A pak informace o medikaci, to je o medikacích, to je věc, kterou bychom se také měli zabývat. Takže nejprve eh, moji pracovníci provedli určité rešerše, a máme k dispozici čísla, která překvapila i mě. E, nežádoucí účinky léků. To je dnes e, e, pátá nejčastější příčina úmrtí při hospitalizaci v Evropě, čili není to zanedbatelná záležitost. A v tomto ohledu, a měli jsme nedávné případy, například případ společný, spojený s lékem Vioxx, což je lék, který se používá pro léčbu artritidy a který byl um, uplatněn na trhu v roce 96 a v roce 2004 byl z trhu stažen. A dnes eh, expertní skupina tvrdí, že kdybychom byli měli lepší transparentnost, kdyby se bylo více vědělo i o nežádoucích účincích tohoto léku, mohli jsme zachránit několik životů. Nebudu eh, dávat další příklady, ale existují. Proto farmakovigilance by se měla intenzifikovat. A dobré je, že máme pozitivní příklady z Dánska, Švédska, Spojeného království, Francie, zem, kde už existuje otevřenější systém. Měli bychom naléhat na všechny zúčastněné, na lékaře, lékárníky, farmaceutické společnosti, ale i občany, aby sehrávali aktivnější úlohu při poskytování informování do, informací do této eurovigilanční eh, internetové platformy. Někdo se bojí, že budeme příliš zaplaveni informacemi. To může být problém, ale můžeme to vyřešit, pokud budeme mít dost zdrojů abychom mohli také patřičným způsobem hierar vytvořit hierar, hierarchii informací. Myslím si, že je to systém, který je třeba na 100% eh, financovat z veřejných zdrojů, jinak by došlo ke střetu zájmu mezi poskytovateli eh, z léku. A samozřejmě, že bychom byli neradi, aby se něco takového stalo, protože eh, pak by se mohly spochybňovat, dejme tomu, výhody, anebo naopak nežádoucí účinky léků. Takže tohle je třeba opustit. Někdo také eh, se stará, eh, má obavy o důvěrnost informací. Eh, já ale si myslím, že jestliže jde o ohrožení života, pak už nelze argumentovat ve prospěch obchodního tajemství. Myslím si, že je to příliš eh, seriózní věc. Tady je opravdu třeba být transparentní. Informace o lécích. Já jsem četl také dopisy od lobbystů, kteří říkají, že třeba by bylo možné eh, se uvádět to prostě eh, v sumarizačních eh, souborech informací na internetu. Existuje také dokument, o, že, že prostě by příliš narůstalo veškeré papírování kolem léku. Ale já si myslím, že zaprvé si musíme uvědomit, že příbalové informace informace pro pacienty a e, schrnutí e, charakteristik, to už opravdu jsou e, to, co říkám, schrnutí informací. A kdybychom to ještě dále seškrtali, by nebylo dobré, protože každý organismus je jedinečný organismus, proto nemůžeme vlastně generalizovat, příliš zevšeobecňovat. A za druhé, internet je pěkná věc, ale když se podíváme na statistické informace, eh, která část populace nejvíce používá léky, pak je to eh, ten, eh, ta část populace, která není příliš vzdělaná v informačních technologiích. Možná, že někteří z nás jsou někde mezi těmi dvěma systémy, ale myslím si, že každopádně je třeba poskytovat úplné písemné informace. Pak se objevila také jedna myšlenka, která se mi docela líbí, ale myslím si, že ji budeme muset ještě probrat se stínovými zpravodaji. Totiž, že někdy eh, když se jedná o naléhavé záležitosti, třeba ta záležitost eh, s vakcinací nebo nějaký velice slibný léčivý přípravek, někdy eh, se je možné dospět k rychlému řešení. A viděli jsme to už na určitých případech, že první tři, čtyři, pět let to je období, kdy se mohou objevit další informace o kladných či negativních účincích léků. A e, Čili možná by bylo možné označit jasně lék jako nový, který ještě neprošel tím prvním pětiletým obdobím, aby lidé věděli, že u něj je ještě důležitější získávat další informace. Eh, tím bych skončil. Myslím si, že z mého hlediska jsou dva body důležité, eh, na které bychom se měli zaměřit jako IMKO a ty jsem tady zdůraznil. Děkuji, eh, děkuji za velice jasné vysvětlení a byla to velice užitečná analýza a já s vámi naprosto souhlasím, že bychom jednali daleko efektivněji, kdybychom se soustředili na to, co eh, nám přísluší a určitě to podpoří i Eh, stínový zpravodajové. Pan Žován jako stínový zpravodaj, prosím. Děkuji, pane předsedo, za slovo. V tento historický den. Jak víte, 2. prosince je také datum, které je důležité ve francouzské historii, protože jako britský občan to určitě budete vědět. Jedná, jedná se o eh, výročí Napoleona I. Pokud je o farmakovigilanci, rád bych nejdříve přednesl takový úvod a potom se podíval na dva obecné body a dva konkrétní body. Úvod je ten, že se samozřejmě jedná o velmi důležité téma. Léky, vzhledem k tomu, že jsou čím dál účinnější, tak eh, mají také čím dál více vedlejších účinků. Léky, které nemají vedlejší účinky, obecně nejsou příliš užitečné. A medicína je čím dál invazivnější a čím dál efektivnější a její vlastní, že vytváří čím více vedlejších účinků. To platí nejen pro léky, ale i pro léčivé postupy, chirurgické a jiné. Je také pravda, že nemáme příliš mnoho uspokojivých čísel. Proč? A hned se k tomu vrátím, protože jeden ze znaků patologií, které vycházejí z léčby, je to většinou projev vedlejší účinku, je ten, že velmi často se takovéto nehody nenahlašují, neoznamují. Samozřejmě vedlejší účinky mají velký dopad na morbiditu a mortalitu, především v nemocnicích. Není to první příčina, protože v nemocnici se umírá na spoustu věcí. Víte, že dnes pacienti čím dál častěji neumírají doma, ale umírají v nemocnicích. To je také znak naší společnosti, je to prostě tak. A někdy umírají bohužel i na vedlejší účinky léku, v kombinaci tedy s původní patologií ale také na vedlejší účinky chirurgických zákroků a tak dále. Takže ten hlavní obecný bod, to je otázka, proč dnes farmakovigilance nefunguje. Já si myslím, že bychom se mýlili v tomto výboru, kdybychom nepřistoupili k této zásadní otázce, která působí to, že farmakovigilance dnes není dostatečně efektivní. A to je to, že nemáme dostatečné nahlašování těchto případů. Pokud se přidržíme těch eh, věcí, které zde byly řečeny na úvod, tak si myslím, že nepovedeme debatu, kterou je třeba vést. Já si myslím, že bychom měli tuto debatu využít k tomu, abychom si položili tu pravou otázku. To znamená, proč nejsou dostatečně oznamovány tyto události. A zda opatření, která navrhujeme, jsou schopna tuto situaci vyřešit. Některá možná, ale globálně se obávám, že i nadále to bude velmi nedostatečné. I když dosáhneme určitého pokroku, bude to nadále velmi nedostatečné. Takže bychom měli opravdu prostudovat nové elementy a předložili společně nové návrhy. Jeden z elementů, které navrhuje komise, je pokusit se zvýšit ohlašování vedlejších účinků tím, že se navrhne pacientovi, aby je deklaroval sám. To je velmi dobrý nápad a i ten nápad, který jste navrhoval vy. Hrozí nám, že se na nás obrátí celá řada lidí, kteří budou vyprávět celou řadu historek, které nebudou mít vůbec nic společného s těmi léky, to je jasné. Já sám jsem vedl oddělení pohotovosti v Paříži a vím, že spousta lidí si stěžuje na péči, které se jim dostalo a když analyzujete ty stížnosti, tak zjistíte, že nejsou vůbec podložené. Takže dát zodpovědnost pacientům je velmi dobré, protože je to způsob, jak se dostat k cíli, ale musíme si také uvědomit na druhé straně, že nás to zahltí a vytvoří to spoustu dalších problémů. Pane zpravodaj, vy jste říkal, že byste chtěl, aby to financování bylo z veřejných zdrojů. Já souhlasím s vaším názorem z etických důvodů, ale zároveň eh, mě trochu překvapuje, například ve Francii letos eh, současný schodek zdravotního pojištění dosáhne 10 nebo 12 miliard euro, takže to mě opravdu děsí. Myslím si, že dnes veřejné úřady nebudou schopny vyčlenit žádné další prostředky na farmakovigilanci. Řeknete si, je to otázka volby, ale v otázce zdraví je všechno otázka volby. A všichni lékaři a všechny skupiny pacientů vám vysvětlí, že toto je priorita. Pokud vám to říkám, tak si myslím, že bychom neměli věřit na Ježíška v tom, že se prostě vyčlení veřejné prostředky na farmakovigilanci, vyřeší se to a nebudou žádné problémy. Ne, problémy budou. Zda bychom neměli začlenit eh, do tohoto procesu také firmy, když je budeme kontrolovat. A ten druhý obecný bod, eh, Předložené návrhy jsou zajímavé, protože se dostávají přímo k jádru věci. Jde o to dát pacientům větší zodpovědnost. Pacienti jsou čím dál více uznáváni jako ti, kdo mají největší zájem na svém zdraví a je pravda, že tradičně v Evropské unii existuje rozdíl mezi anglosaskými zeměmi, kde pacient hraje důležitou roli při přijímání rozhodnutí a latinskými zeměmi, mezi něž patří i Francie, kde eh, se lékaři staví do role jakýchsi otců a kde pacient nemá příliš slovo. Naštěstí se tyto zvyky poněkud eh, harmonizují, pacienti mohou čím dál více mít informace a vyjadřovat se rozhodnutím. Takže si myslím, že otázka dát jim eh, možnost, aby se vyjádřili těm vedlejším účinkům, aby je deklarovali, aby je oznamovali, to je možná dobrý nápad. Další věc. Vytvoření eh, rubriky základních informací na krabičce z léky. To mně připadá jako velmi špatná představa, protože rezime z rezime není dobré. Druhá otázka, Eh, otázka demokracie, to je jasné, zda bychom neměli od konce toho veřejného slyšení, kde bude poskytnuto první stanovisko, aby těch 60 dní lidé nevyužili k tomu, aby vyprávěli kdo ví co a aby to bylo určitým způsobem usměrňováno. Za třetí je zde problém harmonizace definicí, závažné nežádoucí účinky. Možná bychom to měli definovat na základě mezinárodních norem, to není zatím uděláno. Za čtvrté, pokud je o transparentnost, plně souhlasím s vaším názorem, všechno by mělo být online a všichni by měli mít přístup ke všem informacím. Informace by neměly být zhrnutí ze zhrnutí, mělo by to být globální, všechno by mělo být k dispozici. No a za páté, rád bych využil otázek, které jsou položeny komisi Vysvětlete mi, proč nevyužijeme této směrnice k tomu, abychom ukončili tuto koexistenci, promiňte, že hovořím příliš technicky, eh, v agentuře pro léčiva. Na jedné straně je zde koordinační výbor a CAMP. Pokud by nebylo dobré mít v oblasti farmakovigilance jen jednu strukturu, prostě sloučit tyto dva subjekty, a myslím si, že by to bylo lepší než koordinační výbor a ten druhý orgán. Děkuji. Indeed, Mr. Juvan, for very detailed analysis and also sharing your considerable expertise. Děkuji pěkně. Zbývá nám 10 minut eh, na ukončení této diskuse, takže dávám slovo paní Pavanové, jakožto stínové zpravodajce. A ještě bude paní Vaňo, která je stínovou zpravodajkou za SND a potom paní Pavanová a potom eh, dáme také prostor komisi. Děkuji, pane předsedo. I když jsme bohužel zatím neměli možnost pracovat spolu, jsem velmi ráda, že máme tuto výměnu názoru, která bude sice trochu krátká, ale myslím si, že se shodneme na celé řadě bodů. Já si myslím, že tato věc je důležitá pro bezpečnost a důvěru evropských pacientů a musím říci, že návrh komise ve mně vyvolává řadu otázek a obav. Takže uznávám tento cíl, pokud jde o reformu směrnice z roku 2001 a nařízení z roku 2004, která chce posílit a racionalizovat systém EU, farmakovigilance v Evropě, ale mám velké pochybnosti, pokud jde o prostředky, které se na to plánují. Především pokud jde o ukončení povinnosti veřejného financování farmakovigilančních center. Pan Živen uvedl tento bod. Já myslím, že bychom to měli diskutovat, ale myslím si, že je to útok na nezávislost těchto center tváří v tvář farmaceutickým firmám. Vím, že je zde deficit a budeme muset eh, provádět volbu, volbu pokud jde o daně, pokud jde o rozpočet, to si, pane Žuvene, probereme mezi sebou. A to, že by farmaceutické firmy měly sbírat a interpretovat údaje, já si myslím, že to je opravdu riziko pro zdraví pacientů. Lék ani ten nejjednodušší lék není nikdy neškodný a jeho povolení pro uvedení na trh může být uděleno pouze po celé řadě testů. A pokud jsem to dobře pochopila, komise navrhuje, že by se zobecnily plány na řízení rizik, které se dnes pouze omezují na e, prototypová povolení a mimořádné procedury. Tam se jedná o povolování léků, které jsou považovány za ekvivalentní k existujícím lékům. Tento postup byl použit například pro vakcíny proti chřipce typu A, hovořím o své zemi, nebyla vzata v úvahu možnost eh, nových eh, vedlejších účinků nebo nových eh, výrobních postupů. Samozřejmě bylo to efektivní a ziskové pro farmaceuty a možná i pro pacienty, protože rychle byla poskytnuta ta potřebná dávka, kterou jsme potřebovali, ale na druhé straně není zde důvěra, není zde jistota ohledně neškodnosti těchto vakcín. Jak by to vypadalo, kdyby se tento mechanismus zobecnil a kdyby pacienti, a teď to trochu přeháním, ale mohlo by se to stát, kdyby se z pacientů stali takový eh, laboratorní králíci, protože farmakovigilanční centra by už nemohly fungovat jako kontroloři. Pane Živene, že by pacienti měli možnost přímo vyplňovat evropskou databázi zjištěných vedlejších účinků, pane Živene, chápu, že to může být eh, velmi lákavé, ale na druhé straně to lékařům ubírá eh, veškerá privilegia, pokud jde o jejich eh, lékařské zkušenosti. Uh, když se podíváme na údaje, které pocházejí z farmakovigilančních center a na druhé straně na údaje, které by tam doplňovali přímo pacienti, tam by byly podle mě určitě velké rozdíly. Já si myslím, že tato databáze by měla být vyplňována pouze těmito centry a potom zveřejněna pro všechny. Takže na závěr, pokud chceme dosáhnout toho chválihodného cíle, který si komise vytyčila, měli bychom přepracovat určitá ustanovení textu v zájmu důvěry a bezpečnosti pacientů. Řeknu, že to není pouze v zájmu pacientů a občanů, ale je to také v zájmu farmaceutických firm. Thank you very much. Děkuji pěkně, paní Vaně, a nyní paní, nyní paní Pavanová. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych ráda poblahopřála komisi k tomuto návrhu, poněvadž je důležité, důležitý eh, pro nás, pro všechny. Jedná se o velice citlivý trh, trh s léky. Velice rychle projdu všechny ty body, které už tady někteří z kolegů zmínili. Pokud jde o systém eh, informování o negativních eh, reakcích, Tento systém umožní e, lepší e, farmakovigilanci. E, zpětná vazba z komise napovídá o tom, že je potřeba revidovat směrnici. Návrh komise také hovoří o nutnosti nezavádět eh, dodatečná, dodatečné systémy eh, podávání zpráv, protože by to znamenalo zátěž pro administrativu. Já bych přivítala možnost, aby eh, pacienti mohli přímo informovat o negativních reakcích na léky. Určitě to pacientům dá nová práva a myslím si, že se to zaslouží. Pokud Pokud jde o tyto informace, tak ty by měly být jasné pro systém farmakovigilance. Je potřeba tady zavést určitá kritéria pro podávání těchto zpráv. E, informace e, pro e, registraci na trhu. Všechny zainteresované strany musí být informovány včas. Myslím, jde o to, aby eh, držitelé licencí eh, měli být informováni včas o negativních eh, reakcích a k tomu by sloužila společná databáze. farmaceutický průmysl určitě je schopen reagovat pružněji, než eh, tak činí státní instituce. Myslím, že bychom měli eh, dát možnost, eh, aby i hned reagovali. Pokud je o opatření, vzhledem k informacím sdělovaným pacientům, myslím si, že musíme mít na paměti, že když hovoříme o lécích, tak je důležité zajistit rovnováhu mezi riziky a přínosy a musíme také zachovat eh, důvěru pacientů. Neměli by být eh, vedení k tomu, aby se báli pokračovat ve své léčbě. A proto je důležité, abychom je eh, neovlivňovali tak, aby se rozhodovali bez konzultace s lékaři. Pokud jde o lékařskou teorii, tak je tady nebezpečí e, e, nedorozumění, proto bych tady e, nedávala to slovíčko essential, čili podstatný. Pokud jde o formulaci intenzivně monitorovaných produktů, opět eh, to může na straně pacientů způsobit určitou inklinaci. Možná by eh, nabyli dojmu, že existují další produkty nebo jiné produkty, které jsou méně monitorovány a možná bychom mohli uvažovat o reformulaci a změně eh, té formulace intenzivně monitorovány. Nová informace, ten Návrh komise je tam napsán tušným písmenem. Ještě další tři věci, které se týkají informačních letáků. Zainteresované strany by měly být informovány eh, v, v terénu a Eh, parlament vítá tuto iniciativu komise ohledně eh, letáků, které eh, poskytnou ucelené a čitelné informace pacientům. Aktualizace zpráv o, bez, o veřejném zdraví. Myslím, že tyto zprávy by měly být k dispozici akademické obci i pacientům. Takže tolik můj názor. Děkuji. Thank you very much. Eh, děkuji mnohokrát. Myslím si, že pan Trames má opravdu tým vynikajících expertů eh, pro spolupráci a myslím si, že je také užitečné, že se tato diskuse odehrála zde, aby se mohla obrazit i v návrhu zprávy. Pan Tuberg, samozřejmě, že budete mít příležitost, až bude návrh zprávy. Chcete ale teď už učinit nějaké předběžné poznámky? Dávám vám na to minutu, protože eh, tolik na času navíc nám poskytují tlumočníci. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem, kdo vyjádřili podporu pro určité prvky našeho návrhu. Chtěl bych se zaměřit jenom na argument o farmakovigilanci, že je třeba zvýšit otevřenost. Bylo by užitečné uvažovat o tom, že to obsahuje i personalizované údaje. A za druhé uvažovat i o tom, že, jak už tady bylo řečeno, e, nejsou to jenom zprávy o vedlejších eh, účincích, kde je kauzální spojení. Čili aby se nedosáhlo opaku toho, eh, co vlastně chcete. Eh, chce, jde vám o důvěru. A kdyby tam byla i nepříčinná data v této databázi, která by byla otevřena veřejnosti, mohlo to vést k opatnému účinku. My, co se týče financování, chceme to financovat z poplatku. Ehm, ale to, jestliže řeknete, že by to ohrozilo nezávislost, pak by to ohrozilo a spochybnilo celý systém. Vždyť takhle vlastně funguje celý ten systém. V současné době 75 až 80 eh, financování EMEA pochází z poplatků a méně než 25 pochází z rozpočtu Evropské unie. Takže jestliže řeknete, že eh, poplatky ohrozí ohrožují nezávislost, pak vlastně tvrdíme, že nevěříme celému registračnímu systému. My si tedy myslíme, že to riziko závislost, nezávislost není větší než v případě registrace a proto si myslíme, že farmaceutické odvětví by mělo platit i za eh, postregistrace, které provádí EMA. A proč by tedy daňový poplatník měl za to zbytečně platit? Děkuji mnohokrát. Děkuji eh, za to, že jste zdůraznil tento bod. Teď se tam Kloda, tam se zda bych chtěl velice stručně uzavírat. Já tady mám eh, ten harmonogram, nebo vy se k němu vyjádříte. Mám eh, hlad stejně jako tlumočníci a já jsem si poznamenal všechno, co tady bylo řečeno a budu se snažit to zapracovat do stanoviska budeme se muset sejít eh, brzy se stinovými zpravodaji a projednat to. A poprosil bych vás, abyste přečetl ten náš harmonogram. To by bylo pak eh, krásné sdílení, eh, rozdělení práce, či jak se to dobře mezi sebou my dva rozdělíme. Takže navrhujeme, že pro překlad by vaše zpráva byla poslána